Dobrý den, já myslím, že bychom měli začít. Už nás je tady poměrně dost. Jsou tady poslanci i stínoví poslanci i uh, stínoví na uh, první bod. Vítám vás k našemu prvnímu bodu a k našemu dvoudennímu uh, zasedání. Doufám, že máme pořad jednání schválený. Děkuji vám. Dovolte, abych také přivítal naše diváky na internetu, protože všechna naše setkání se vysílají po internetu a chci vám také říci, že máme nový newsletter našeho výboru, který vyjde před každým setkáním. Všichni poslanci by jej měli mít a také vám je posíláme do kanceláří, abyste je mohli rozdávat návštěvníkům kdokoliv na internetu by měl zájem o tento newsletter, eh, pošlete nám eh, e-mailovou adresu a my vám eh, tuto poštu budeme zasílat. Máme ke schválení zápis ze 6. února a dovolte, abych to také považoval za schválené. Nikdo se proti tomu sekretariátu neozval. A teď k prvnímu eh, bodu na našem pořadu jednání, protože máme poměrně bohatý pořad jednání, který pokrývá celou škálu naší práce. Jednak eh, se jedná o jednotný trh pro zboží a také další eh, řada významných technických návrhů. Komisař Šemeta přijde v půl dvanácté a bude hovořit o budoucích plánech v oblasti daní a cel. A předtím ještě je důležitá studie, kterou jsme zadali eh, s ohledem na modernizovaný celní kodex a eh, pan komisař Šemeta také bude hovořit o některých očekávaných změnách v tomto kodexu, takže to bude důležité setkání. Teď se věnujeme prvnímu bodu, což je moje zpráva pro výbor. Jedná se o návrh komise přepracování směrnice o rekreačních plavidlech a, plavidlech a vodních skútrech. Máme výměnu názorů v návaznosti na prezentaci komise e, o hodnocení dopadu, jestli si vzpomínáte. Já jsem se setkal se stínovými zpravodaji a rozjeli jsme se na misi Prohlídli jsme si řadu e, člunů v Düsseldorfu, setkali jsme se s řadou představitelů průmyslu, takže mám dost informací, abych se hned věnoval zprávě která je vám teď prezentována. Já nepůjdu do podrobností návrhu, protože o těch uh, už řeč byla. Dovolte, abych stručně uh, tedy uh, tu zprávu uh, představil a můžete se potom vyjádřit. Vyjádřit se může i komise. Vítám zde také tým komise, který bude reagovat uh, na uh, naše vystoupení. Ti s námi také byli v Düsseldorfu. Hlavní problémy tohoto návrhu se týkají sladění tohoto návrhu a jeho aktualizace v řadě podrobných oblastí. Ten stávající návrh eh, dobře fungoval a eh, výroba člunů je poměrně globální podnikání a vztahuje se k řadě různých průmyslů, i když třeba v porovnání s automobilismem je to průmysl malý. Je důležité, abychom se zamysleli nad tím, jak se postavíme i ke globálnímu průmyslu. To byl také názor komise. A poté, co jsme viděli eh, obrovskou škálu člunů, které jsou v nabídce a setkali jsme se eh, s řadou podniků, které vyvážejí do celého světa eh, tyto výrobky, uvědomili jsme si, jak je důležité zajistit propojení s globální právní úpravou. Jedná se především o emise výfukových plynů a hluku a dalších věcí. specificky tedy k těm emisím výfukových plynů, já podporuji přání komise eh, sjednotit tuto úpravu s globálními normami, takže to také navrhuji, neboli to bychom měli akceptovat. Na druhou stranu si myslím, že je důležité uvést, že stále ještě je potřeba eh, zapracovat na další generaci eh, lodních motorů, zvláště pro menší plavidla. E, z diskusí s výrobci těchto motorů e, vyplynulo, že tato práce už e, vlastně pokračuje, oni o těch požadavcích vědí, pracují na tom a v tomto návrhu by se mělo objevit prohlášení, že tedy prostě přijde další fáze a že se na tomto ekologickém zlepšení pracuje. O tom také komise rozhodla v případu motocyklů, o tom bude řeč za chvíli. To tedy navrhuji a také bychom se zamysleli nad dalšími aspekty této směrnice, abychom zajistili, eh, že obstojí i v budoucnosti, abychom tam zapracovali už eh, určité budoucí změny, třeba hybridních eh, elektráren a také narůstajícího významu biopaliv globálně a také je třeba vzít eh, eh, v potaz to, že eh, ta plavidla budou muset mít možnost používat biopaliva. Co se týče emisí hluku, myslím, že jsme dospěli vlastně k rozumné úrovni toho, čeho lze legislativou dosáhnout. Musíme si u člunu uvědomit, že nejde jen o hluk motoru, ale i o hluk trupu lodi. Eh, to není lehké sladit. Jediná novinka, eh, která se zde objevuje od našeho prvního eh, projednání tohoto návrhu, je to, že se objevila myšlenka podívat se na kategorie návrhů lodí. Ty se definují především typem používání člunu podle toho, kde se budou čluny používat, jestli na moři a nebo, a nebo na řekách. Z strojírenského, z inženýrského hlediska se mi zdá, že spíše jde o klimatické eh, podmínky, eh, o sílu větru a výšku vln. Podle těchto aspektů především eh, totiž se čluny navrhují bez ohledu na to, kde se budou používat. A myslím, že tyto aspekty jsou mnohem přesnější než eh, ta vágní kategorizace, která se používá v současné době. Eh, takže jsme nabídli určité návrhy, eh, nabízím vám je ke zvážení je to důležité pro provoz této směrnici a na druhé straně revize e, směrnice pro rekreační plavidla se nedělá příliš často a jako legislativci bychom měli mít právo tedy e, vlastně se zeptat komise, jestli bude dobrý nápad e, v tomto stádiu už toto navrhovat. My jsme obdrželi řadu eh, různých návrhů od uživatelů různých kategorií lodí, i od výrobců, i od orgánů, které odpovídají za testování eh, člunů, eh, od orgánů pro dozor nad trhem, lidí, kteří se zabývají vysledovatelností člunů. Čluny jsou poměrně mobilní komodity, které mm, převáží se ze země do země. Když jsme byli na misi eh, vlastně na, eh, eh, v volebním okrsku Andrase Švába, tak tam byly čluny, které vlastně se ze Švýcarska vyvážejí do Německa a to velice jednoduše, protože se prostě převezou po jezeře, které tvoří hranici mezi Švýcarskem a Německem. Takže otázky přenositelnosti v té námořní oblasti jsou důležité. Potom také otázka odpovědnosti za dovážené čluny, potom eh, určité otázky spojené s definicemi a také sjednocení bezpečnostních požadavků člunů, které se eh, používají v zabydlených oblastech, eh, co se týče, co se týče třeba otázek vztlaku a potom Eh, úpravy, eh, úpravy odpadů, eh, ke kterým dochází na lodi a tak dále. Takže tedy s radostí předkládám výboru svou zprávu. K debatě jsem rád, že tady jsou i stínoví zpravodaji a navrhuji, abychom teď tedy si vyměnili názory nad tím mým návrhem a potom dám slovo kolegovi Džoharovi, aby eh, nám řekl, jaký komise má názor na můj návrh a potom můžeme přistoupit k další fázi pozměňovacích návrhů. Takže pustme se do diskuse. Eh, slovo dám zpravodaji. Máme tady pana Švába, paní Gebhartovou, pan Ripper, pan Vandasis, paní Rýle, Pan Diam tady není, možná přijde později. Takže Andras Šváb a paní Gebhartová bude první. Děkuji, Malcolme. Já zastupuji eh, pana Mitorarepo za mou frakci, který bohužel eh, přišel až teprve dneska, nebo se dostavil z Finska až dnes ráno. A já musím říci, že, to, že eh, ta cesta člunem po Budamském jezeru byla opravdu i pro mě velice velice eh, zajímavá. Bylo pěkné, že tam stále ještě eh, je povoleno jet plnou rychlostí. Byl to hezký zážitek. Mitro Repo tedy vítá návrh zprávy, který si předložil a pro něj je velice zajímavé, že eh, se tady zvláštní důraz klade na ty bezpečnostní aspekty i na i co se týče návrhů eh, emisí hluku a výfukových plynů, ty jsou proveditelné a pozitivně hodnotí i vlastně eh, ohled na biopaliva, to znamená pohled do budoucna, inovace, jak jste to nazval, to znamená taková vizio, takový vizionářský přístup, to je důležité. Zlepšení horizontálních eh, akreditačních pravidel, značení EC a kontroly produktů. I to jsou body, které jsou důležité a relevantní a které vítá. A co se týče v EU, 97 producentů sportovních člunů jsou malé a střední podniky a proto eh, pokládá za důležité, že se, že obracíte svou pozornost i na tyto malé a střední podniky. Je přesvědčen, že tato zpráva přispěje k lepší bezpečnosti těchto, těchto produktů a posílí pozici spotřebitelů. Já bych ráda ještě dodala z mého hlediska, co se týče emisí hluku, máte pravdu, že hluk motoru není vlastně jediný hluk, který pochází od eh, lodí a člunu. Eh, je potřeba dělat maximum, aby se redukoval eh, tento hluk, i když víme, že vlastně majitelé sportovních člunů, že vlastně ten hluk jakoby mají rádi, protože i ten hluk patří k tomu rychlému provozu člunu, vzrušuje je to. A myslím, že to, co jste řekl, co se týče Eh, eh, hluku, eh, hluku vydávaného trupem, i to je třeba vzít v úvahu, protože to, jak trup lodi naráží na vlny, vytváří hluk a dobrým návrhem, dobrým designem by se toto dalo omezit. Děkuji. Andreas Schwab. Děkuji, pane předsedo. Já chci nejprve poděkovat vám jako zpravodaji za tuto důležitou iniciativu týkající se sportovních člunů. Děkuji také a ta spolupráce s dalšími frakcemi byla vzorová. Zpráva je vyvážená a přiměřená. Eh, podržení eh, hraničních hodnot nebo udržení hraničních hodnot eh, pro emise výfukových plynů je správná. Vítá to i průmysl, komise to také schvaluje. Jsou to nakonec nejpřísnější normy na celém světě, které vůbec můžeme vlastně zavést a myslím, že když učiníme tento krok i u sportovních člunů, tak je to ambiciozní a důležitý krok. Je potěšitelné, že je možné dospět k celosvětovému sjednocení tímto způsobem, protože ne všichni výrobci sportovních člunů jsou v Evropě, mnozí jsou také za mořem. Kolegyně Gebhartová to také řekla, že hraniční hodnoty emisí hluku také hrají důležitou roli, ale přesto kdybychom tedy podle zásady subsidiarity přenechali toto na starosti členských států, bylo by to možná správné, ale vidíme, že se jedná i o regionální rozdíly, co se týče provozu sportovních člunů na malých jezerech. Ty eh, podléhají jiným podmínkám než zemím, které mají moře a mnoho Eh, mnoho ostrovů, takže tam je potřeba umožnit určitou diferenciaci a eh, ne, ne, nenavyšovat tím náklady zbytečně. Otázka, a to je hlavně německý problém, eh, pros, prosazování těto, této směrnice i pro dovoz sou, ze soukromých strán těch sportovních člunů, to doposud nepodléhalo této směrnici. Jinak podporujeme i vypracování úpravy pro nové kategorie. Z toho vystává řada otázek, které se týkají sportovních člunů. Eh, bude možné také lépe aplikovat eh, tuto směrnici, to je pozitivní. Mě by ještě, pane zpravodaj, od vás zajímalo, eh, jak vlastně to bude se změnou těch kategorií. Vy jste Eh, navrhl, jestli jsem tomu eh, dobře porozuměl, že by se vypracoval nový, nové posazení dopadů, takže by mě zajímalo od komise slyšet, kde se nacházíme, jestli tohoto hodnocení dopadů ještě dostaneme včas před hlasováním. Jinak jsem ze zprávu velice spokojen. Děkuji. Uh, thank you very much, Tom. Dobrá, děkuji. Thank you, Děkuji, pane předsedo, já mohu být stručný. Samozřejmě si myslím, že jste odvedl výbornou práci ale na to jsme zvyklí. Takže děkuji za to, že jste připravil tento návrh. Já myslím, že je dobré, že se snažíme, abych tak řekl, emise, emise výfukových plynů, jak se sjednotit se Spojenými státy a jak už bylo řečeno, pracujeme na globální scéně, pokud jde o plavidla a vodní skútry. Takže by bylo dobré, kdybychom měli globální standardy, globální rovné podmínky. Ty technické záležitosti, to je v pořádku. Už jste nám dal určité informace o těch kategoriích designu, to jsem měl na seznamu, na to jsem se chtěl ptát, ale už jste mi odpověděl. Také jsem spokojený s tím, že jste zohlednil malé a střední podniky a jejich postavení, protože většinu plavidel a vodních skútrů vyrábějí právě malé podniky v malých počtech. Také pokud je ten maximální tlak zvuku, především u úvodních lyží je snížen, to je v pořádku a je dobr, nebo je nutné, aby to bylo, aby bylo povinné, aby plavidla, která mají toalety, já myslím, že je to nutné, ale já si myslím, že je dobré, aby to bylo v legislativě. Můžeme to nechat na trhu, ale možná, že je lepší, kdyby to bylo, bylo povinné vybavení, pokud je o ty fekální nádrže u plavidel, která mají toalety, protože jinak my ty krásné řeky, které v Evropě máme, hodně smrděly. A pak označení CE. Je to nutné? Na to se ptám já. U označení CE potřebujeme lepší nebo adekvátnější kontroly. Je sice krásné je zavést, ale musíme to také kontrolovat. A poslední věc, abychom vytvořili bezpečnější a čistější životní prostředí. Možná, že vy jako předseda tohoto výboru byste mohl poslat dopis předsedovi výboru pro dopravu s tím, že bychom měli evropskou licenci pro provozování plavidel, protože vy už jste uváděl, že je snadné přejíždět ze země do země. V jedné zemi je povinné mít licenci na provozování plavidla a v jiné zemi třeba ne. Takže opět, abychom měli evropské podmínky, stejné podmínky všude v Evropě, je to nutné, abychom měli bezpečnější životní prostředí. Proto musíme alespoň zavést takovou základní licenci. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že rozhodně bychom si s tím měli popovídat se zpravodajem z výboru pro dopravu a možná, že bychom také mohli pozvat komisaře pro dopravu, aby přišel s nějakým prohlášením. To byl asi nejlepší způsob, jak tomu přistoupit, protože toto není součástí tohoto návrhu. Můžeme si o tom promluvit. Heidi Rude. Já bych se bývala eh, divila, kdyby tento návrh eh, býval nezazněl. To je typické. Já také děkuji za tuto zprávu. Jak to vidím já a jak jsme o tom i mluvili, není tady potřeba mnoho pozměnit. Eh, jeden bod by, myslím, býval stál za diskusi, jak už to zmínila i paní Gebhartová, ale pozitivně. Eh, já se k tomu stavím negativně a to jsou biopaliva. Existují nové studie, z níž vyplývá, že produkce biopaliv eh, si vyžádá více energie, než vlastně co z nich potom ve výsledku je. Všichni známe, jaká je, jaký je problém eh, se zásobováním potravin a jakou konkurenci k ním představují pěstování plodin pro biopaliva, takže Eh, to si myslím, že bychom neměli tak prosazovat eh, hybridní stroje, eh, hybridní motory, to je dobrý přístup, je potřeba se dívat ku předu, počítat se změnami, jistě později dojde k nějakým dalším revizím, jinak je všechno v pořádku. I celková strategie Eh, prosazování mezinárodních norm, norem, ne tedy pouze evropských norem. Musíme také myslet na zachování exportních příležitostí pro naše výrobce. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Chce se vyjádřit některý další člen výboru? Já potom budu reagovat některým z těch věcí. Paní Kapardová, vy, vy jste chtěla říct ještě něco? Já jsem jenom chtěla zareagovat na poznámku paní Riele. Já jsem nehovořila o rostlinných eh, palivech, ale o biopalivech a ty nemají stejnou definici, takže to jsem jenom chtěla vysvětlit. Okay, well, I'll come back on that in a moment. K tomu se za chviličku vrátím, když dovolíte. Ještě někdo další? V tom případě požádám zástupce komise, možná, aby se vyjádřil především k té otázce revize standardů pro konstrukci nebo design. V mé zprávě jsou určité podrobnosti v této věci, včetně vysvětlení. Já myslím, že tady je důležité a to není něco, s čím jsme přišli my, to už máme na stole nějakou dobu. A znamená to také, že dochází k harmonizaci evropského standardu, standardu ISO, Takže ti, kdo staví lodě, to využívají, ale není to tady, není to do toho zapracované, takže by mě zajímalo, co nám k tomu komise řekne, k tomuto nápadu. A také myslíte si, jestli je by, by bylo podstatné, kdybychom si zadali nějakou stručnou studii. Já myslím, že by to bylo dobré ještě předtím, než budeme hlasovat o věcných pozměňovacích návrzích. Nicméně nejprve si vyslechneme komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaši zprávu. My můžeme souhlasit s většinou navržených změn a doporučíme, aby byly přijaty. Máme určité obavy. Jedna se týká právě té otázky designových kategorií, protože k této diskuzi došlo, nebo tato diskuze probíhá od roku 2004 a v rámci příprav tohoto návrhu se mluvilo o tom, že by se pozměnily konstrukční kategorie. Z technického hlediska je to poměrně složité. A my se nedokážeme dohodnout. Jednotlivé zúčastněné strany se neumí dohodnout. Mám na mysli zástupce členských států a zástupce těch, kdo lodě staví, pokud jde o ten potenciální dopad, který by takové změny případně měly pro malé a střední podniky. Takže z technického hlediska změny možné jsou, ale my se domníváme, že by bylo nutné podrobné posouzení dopadů A to nejenom pokud jde o dopad z ekonomického a sociálního hlediska, ale také z technického hlediska, jak by ty změny měly vypadat. Kromě toho, pokud jde o pozměnci návrh 21 až 27, chtěli bychom tam zachovat ty názvy těch jednotlivých konstrukčních kategorií. Protože se domníváme, že tyto informace jsou užitečné. Je to taková prvotní informace pro běžného spotřebitele. Samozřejmě důležité jsou nakonec vlny a vítr, ale my se domníváme, že tato informace je také užitečná. Také bychom rádi upozornili na pozměňovací návrh 32. Tam je e, pojednáno riziko převrácení trupu. To, co je v návrhu komise už teď zmírňuje současné předpisy, Objevila se totiž tvrzení, že některá vodní plavidla nezvládala riziko převrácení trupu. A my proto teď navrhujeme, že je třeba doložit, že nehrozí převrácení trupu, neboli je nutné provést vyhodnocení rizika, aby se ukázalo, že to riziko tady není, ale pokud vyhodnocení rizika není předloženo, nebo pokud nebylo provedeno, pak zůstávají v platnosti ty požadavky, které platí dnes. Také jsou tady některé méně podstatné věci, které si můžeme probrat bilaterálně. Jsou to takové ty formulační návrhy. Nicméně toto jsou ty dvě hlavní věci, které nám eh, působí největší obavy. A samozřejmě můžeme poskytnout informace v souvislosti s posouzením dopadů. Můžeme poskytnout veškeré údaje a informace, které máme ze studie, kterou jsme zadali, abychom práci usnadnili. Mnohokrát děkuji. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji za vaši kladnou reakci. Mohu na vás trošičku zatlačit u jedné věci, protože máme ještě čas. Je to věc, o které mluvilo několik kolegů a týká se to povahy toho loďařského sektoru, kde je opravdu hodně malých a středně velkých podniků, lidé se navíc staví lodě sami. Já myslím, že z toho, co jste říkal, vyplynulo, že změny konstrukčních kategorií, tak jak je navrhujeme my, by znamenaly nevýhodu pro malé a střední podniky. Můžete nám vysvětlit, proč si to myslíte? Já myslím, že mě by to působilo obavy, pokud opravdu něco takového hrozí. Ano. My to nevíme, protože nebylo provedení posouzení dopadu. My nevíme přesně, jaký by ten dopad mohl být. Ale skutečnost je taková, že v nové formulaci jsou striktní ustanovení v porovnání s tím, jak to vypadá v praxi teď a v porovnání s tím, co navrhuje komise. Konkrétně například, jenom abych uvedl příklad, pozměňovací návrh 22 současná ustanovení umožňují dávat na trh plavidla, pokud dodrží požadavek síla větru nad 8 nebo do 8, neboli pokud je to 8,5, může to spadat do této kategorie. Návrh teď je, aby byla dodržena síla větru 10. To znamená, je to přísnější požadavek ve vztahu k této kategorii plavidel. A to též se dá říct o pozměňovacím návrhu 23. Podle toho pozměňovacího návrhu by všechna plavidla musela dodržet určující výšku vlny nejméně 7. My nevíme, jak to vypadá ve většině malých a středních podniků z hlediska toho, zda by byly schopné splnit tento požadavek. A proto si myslíme, že bychom uvítali podrobné posouzení dopadů. A jak už jsem říkal, jeden z hlavních problémů spočívá v tom, že se nedokážou shodnout zúčastněné strany a zástupci členských států v této věci. Dobrá, děkuji. Takže než uzavřu, Eh, tento bod, eh, nevím, jestli kolegové stínové zpravodajové mají nějaké otázky na komisi. A pan Mandos, prosím. Jenom jsem se chtěl zeptat komise, co si myslí o eh, evropské licenci pro lodě. Přestože tedy tady pan kolega za to není, nezodpovídá, tak se jistě k tomu může vyjádřit. My podporujeme tuto myšlenku již delší dobu, ale myslím, že jste obeznámeni s problémem, na který narážíme v radě v případě takovýchto návrhů. Předseda to bude asi chtít projednat taky s výborem pro dopravu. My jsme se zabývali obavami občanů na jednotném trhu a, a myslím, že někteří by si přáli takovouto licenci, takže um, ehm, všem samozřejmě spotřebitelé a vlastníci lodí tady na to mají rozdílný názor. Takže já bych to schrnul. Myslím si, že na základě toho, co jsem vyrozuměl od kolegů, je dostatečný zájem o další studování eh, konstrukčních kategorií, takže jestli s tím budete souhlasit, požádáme sekretariát, aby, na, eh, aby sehnal odborníka, který by udělal eh, nějakou mm, studii v co nejkratší době a někdo z komise, kdo bych taky tedy měl k mm, tomuto přístupu. Já bych eh, já budu tedy průběžně informovat stínové zpravodaje. A co se týče dalších detailů, o co se týče třeba biopaliv, samozřejmě vnímám tu otázku, která tady zazněla, jsou tu dvě důležité věci. Za prvé, komise e, míří k kategorizaci biopaliv, s tím, že eh, existuje celá řada biopaliv, ale současně v, tém, v praktickém životě v řadě zemí určitý podíl biopaliv na trhu už existuje a to se tedy týká eh, biodýzlu a, a, a biobenzínu a podobně takže my se musíme hlavně ujistit, že tyto paliva budou pokrytá. A v některých regionech, třeba v severní Evropě, ve Švédsku a podobně, je poměrně značná penetrace biopaliv a to je potřeba využít. Takže já tím nechci hodnotit jestli má eh, podíl biopaliv narůstat nebo se snižovat, ale je to praktická otázka, kdy je potřeba zajistit tedy, aby mm, ty motory byly eh, provozovány náležitým způsobem, tak aby bylo dosaženo eh, žádoucích cílů, ať už se používá jakékoliv palivo ale to, to budeme muset rozpracovat detailněji. Ještě další obecný bod. Kolegové, zdá se, celkem souhlasí s tím, co jsme připravili, ale je tu řada nových ještě nápadu, nápadů a názorů týkající se především malých výrobců lodí, aby to nebylo příliš nákladné a zatěžující a současně, aby byla zajištěna bezpečnost pro životní prostředí i spotřebitele. A jsem si vědom toho, že mnoho lodí je konstruováno sam, indiv, jaksi jednotlivci. A, a po, postupně je tedy tvoří a je potřeba, aby tento legitimní zájem také jaksi nebyl potlačován, ale aby tito lidé chápali, co je správná praxe, jak by tedy správně ty lodě měly konstruovat, aby mohly být i certifikované. Takže toto si beru na starost a co se týče harmonogramu, eh, Termín pro podání pozměňovacích návrhů je 27. března ve 12. Eh, výbor pro dopravu 24-25 eh, dubna a hlasovat bychom hlasovali v květnu. To znamená, že máme dostatek času na to, abychom eh, projednali i otázku konstrukčních kategorií do té doby, takže tuto chvíli je harmonogram takovýto a pro pozměňovací návrhy máte lhůtu do 27. a před, před, předtím se sejdeme se stínovými zpravodají. Dobrá, děkuji. Eh, mírně eh, nás tlačí čas, eh, máme, máme dost času a takže by možná byla chvíle projednat některé pozměňovací návrhy, které tady byly předloženy a já požádám tady stínovou zpravodajku, ale asi ne, asi uděláme desetiminutovou přestávku, abychom v 9.55 eh, pokračovali podle programu a eh, projednali eh, ten další bod, až tady všichni budou.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 Uh, ladies and gentlemen, can we uh, now uh, resume because uh, Mr. Van de Kamp, our rapporteur, is here for. Je tady náš zpravodaj pan Van de Kamp. Týká se to dalšího bodu. Prosím o pozornost. Tuane. Tuan Manders. Ah. The microphone didn't reach to the far corner of the room. Mikrofon nedosáhne až do rohu místnosti. Takže já myslím, že jsou tady všichni stínoví zpravodajové pro diskuzi, další diskuzi o situaci se směrnicí o motocyklech. Konkrétně budeme mluvit o posouzení dopadů, hodnocení dopadů, o které výbor žádal ve vztahu k věcným pozměňovacím návrhům. A připomněl bych, že podle meziinstitucionální dohody, kterou máme s komisí a s radou, pokud navrhujeme věcné změny, máme si vyžádat externí analýzu a doporučení, pokud je o dopad těchto změn a také pokud je o náklady toho, těchto návrhů. A tento výbor tuto povinnost bere vážně, dokazuje tento návrh. A já myslím, že vůbec poprvé v tomto cyklu, pracovním cyklu tohoto výboru, jsme pozvali nebo pozvali konzultanta, který prováděl analýzu, aby předložil závěry. A stínoví zpravodajové, kteří tyto změny navrhují, se samozřejmě budou také ptát. My vás tady požádáme, abyste nám studii představil a potom požádám stínové zpravodaje, aby předložili své otázky. A samozřejmě můžeme si vyschnout i komisi. Já Vítám zástupce komise. kteří se zabývají směrnicí o všech druzích motorových vozidel. Takže nejprve požádám pana Van de Kampa, který to má celé na starosti, aby celou věc krátce uvedl. A potom předám slovo panu Morici Kudelovi ze společnosti London Economics, a máme tady ještě dalšího zástupce společnosti London Economics. Takže zpravodaj pan Van Dekam. Úvod, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že by bylo logické nejprve si vyslechnout prezentaci eh, London Schools Economic, ale a vím, že kolegové eh, důkladně prostudovali moji zprávu jsou tam k tomu otázky, ale myslím si, že by bylo lepší nejprve si vyslechnout tu prezentaci a potom připomínky. Okay, well, well, let's do that. I should... Dobře, uděláme to tedy tak. V tlumočení jsem sešel London School of Economics, ale ono je to společnost London Economics. Ne, jistě. Na mě to prostě dělá obrovský dojem London School of Economics. Takže prosím, předávám slovo Máme také slajdy a máme jejich kopie. Všichni mají kopie zprávy. Ano, na první stránce máme takový přehled toho, o čem budu mluvit. Bude to takový stručný úvod. Řekneme si, z čeho jsme vyšli. A potom budu mluvit o jednotlivých oblastech, kterými jsme se zabývali při posouzení dopadů a potom, myslím, bude prostor pro diskuzi. Přejdeme na další stránku. Výchozí informace. Jak víte, toto je posouzení dopadů celé řady pozměňovacích návrhů k návrhu na řízení komise pro motocyklový sektor. Zejména to hodnocení dopadů pokrývá tři oblasti. podrobnější eh, požadavky na bezpečnost, to jsou ty brzdné systémy, diagnostické systémy na palubě a také pozměněný časový plán pro zavádění těch standardů pro emise. Aby bylo jasné, co děláme, my jsme si vzali návrh komise jako východisko a potom jsme se dívali na změny, které se navrhují prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Na další stránce vidíme, co jsme vlastně udělali. Stali jsme hodnocení dopadů, které provedla komise. To byl základ pro naši práci. A v tomto ohledu z hlediska kvalitativních závěrů jsme využili v podstatě to, co udělali oni. A hodně jsme také odkazovali na zdroje, které komise využila při svém hodnocení zejména dvě zprávy dopravního výzkumného nebo dopravní výzkumné laboratoře například. A také jsme konzultovali zúčastněné strany v tomto sektoru. Musím říct, že to nebyla kompletní, komplexní konzultace, ale mluvili jsme se zástupci tohoto sektoru, mluvili jsme s některými z výrobců, třeba Hyundai a Triumph, dostali jsme písemné připomínky od společnosti Bosch, Mluvili jsme se Združením nebo asociací motocyklistů, se Združením pro katalyzátory, ale ne osobně. Na další stránce máme určité předpoklady, které jsou společné pro veškeré hodnocení dopadů. Snažíme se v co nejvyšší míře vycházet ze společných východisek, aby ty výsledky byly konzistentní. Jsou to tedy standardní východiska pro posouzení dopadů ve vztahu k Evropské komisi. Máme například eh, východiska, která inflace ve vztahu k předchozímu výzkumu. A jde tam také o rozlišení mezi stávajícími typy a novými typy. Z hlediska registrace vozidel samozřejmě to je přibližné číslo. A je celkem důležité pro kvantitativní výsledky. Čistá současná hodnota, to máme do roku 2012. A pokud využíváme ceny pro spotřebitele, ceny motocyklu pro spotřebitele, vychází to z 50 nejprodávanějších modelů z loňského roku. Další stránka Jeden z hlavních rozdílů v porovnání s tím, co se v této oblasti dělalo dřív, je aktualizace ochrany nových registrací. Když se podíváme na ten panel vlevo, toto je prognóza, kterou jsme využili v roce 2009. Jsou tam i zjištění eh, z hodnocení dopadů Evropské komise. Pravo se počítá totéž se stejným modelem nicméně s aktualizovanými údaji. Potom jsme se konkrétně podívali na první soubor opatření, to jsou zvýšená bezpečnostní opatření nebo požadavky. Tady vidíme, jak vidíme situaci, návrh komise. V podstatě povinný systém ABS pro motocykly a povinný, povinný systém ABS nebo CBS nebo obojí pro lehké motocykly. A první změna, to je jeden z požadavků, který už jsme měli dřív, I první změna je rozšíření tohoto požadavku na stávající typy vozidel. A poslední změna, která platí pro lehké motocykly, je požadavek na ABS a ne CBS u této kategorie. Hlavní dopad jsme stanovili na základě kvality hodnocení, které provedla komise. Vidíme, že to může být dopad na náklady pro výrobce. Jde také o to, kolika případným nehodám se můžeme vyhnout. A další předpoklady vycházejí z rozdělení 30 na 70 mezi L a H. U ABS jsme dospěli k závěru, že by to bylo asi 500 eur na vozidlo, u CBS 250 eur na vozidlo, k tomu se možná ještě vrátíme, protože to jsou sporné částky. A dodavatelé si myslí, že by to mohla být jedna pětina, to znamená, dejme tomu 100 eur. Další předpoklady. Účinnost to jsme převzali ze zprávy TAL. Vychází to z literatury. To je samo o sobě dosti široké téma. Pro zjednodušení jsme si převzali tato čísla. A podle toho jsme počítali počty úmrtí na vozidlo u různých motocyklů a brzdných systémů. A poslední věc. Vzali jsme si kvantitativní analýzu počtu nehod a umrtí, kterým se můžeme vyhnout. To jsou údaje, které byly využity v hodnocení dopadů komise. Na základě těchto předpokladů máme kvantitativní výsledky pro výhody a náklady pro různé kategorie vozidel, těžké motocykly, kategorie těžkých vozidel a motocykly kategorie A1. Zjistili jsme, že náklady na toto opatření, což také závisí na účinnosti ABS, už jsme tam viděli ty počty umrtí, kterým se můžeme vyhnout, nebo počty umrtí, ze kterých se nám stává těžký úraz. Je to 747 milionů a něco přes miliardu u těžkých motocyklů. Z 95% je to důsledek rozšíření tohoto požadavku na stávající typy. Výhody vycházejí z toho, že se vyhneme 83 úmrtím a vede to k úsporám 380 milionů. Když se podívám na lehčí motocykly A1, tam je to 610 milionů a 761 milionů, pokud je o čisté náklady. 96 vychází z rozšíření nastávající typy vozidel. A vidíme, že u těch lehčích motocyklů, které jsou levnější pro spotřebitele, nárůst nákladů, který je důsledkem instalace systému ABS je velký, to až 80 Na druhou stranu zavedení ABS vede k tomu, že se vyhneme 155 úmrtím a pokud si řekneme, že na každé úmrtí ušetříme 1 milion eur, tak to vychází na 155 milionů eur, takže celkově čisté náklady na toto opatření představují asi 1,4 miliardy. Pokud budeme předpokládat, že systém ABS je vysoce účinný, bude to 1,9 miliardy. Další opatření diagnostické systémy na palubě. Nejprve základní situace, návrh komise, a toto by bylo povinné ve stádii 1, jak pro mopedy, tak pro motocykly. A pro mimoterénní vozidla od roku 2021. Předpokládá se, že Požadavek na OBD 1 a OBD 2 se zavede o rok dřív. Pro motocykly kategorie 3. A požadavek se také rozšíří na stávající typy motocyklů. U mopedů se také zavádí požadavek na stávající typy, ale u OBD 2 ten požadavek neplatí. Pro mopedy se bude požadovat jenom OBD 1. Pokud je hlavní dopad, opět jsme si určili náklady na instalaci tohoto zařízení, to je hlavní prvek mezi náklady. A pak jde také o omezení emisí, to je hlavní cíl tohoto opatření. To je ten hlavní, to je ta hlavní výhoda. A jak je tady uvedeno, jsou tady ještě další výhody. Buď jsou považovány za drobné, nebo je velice obtížné něco takového kvantifikovat, protože se s nimi pojí velká nejistota. Opět vycházeli jsme ještě z dalších předpokladů při výpočtu výhod a náklad, nákladů. Předpokládáme, že OBD1 je komoditní produkt, je to asi 11 eur na vozidlo z hlediska nákladů a to vychází z odhadů, které provedlo Ministerstvo dopravy v Británii pokud je o druhé stádium diagnostických systémů, předpokládáme, že to bude 46 eur na vozidlo. A tady opět máme další čísla. Tady jsme zaujali konzervativní přístup k nákladům. A pod tím ukazujeme, co ta čísla znamenají. Jaký, jaká část malobchodní ceny motocyklu to je. Na základě těchto předpokladů jsme vypočítali čisté doplňkové náklady. Je to 130 milionů eur u tohoto opatření. A jako předtím hlavní příčinou je rozšíření tohoto požadavku na stávající typy vozidel. Je celkem zřejmé, proč to tak je. stávající typy představují mnohem větší část celkových registrací. Předpokládáme, že každý rok to bude 80 A tady také vidíme, jak je ten účinek rozdělený mezi různé typy motocyklů. Posuzovali jsme také výhody pro životní prostředí z hlediska snižování emisí a na základě důkazů, které jsme měli, dopad návrhu IMCO pro životní prostředí by byl minimální. Vůbec se to v tom grafu neprojeví, když to tam zanesete. A poslední opatření, kterým jsme se zabývali, je časový plán pro emisní standardy. Původní návrh Evropské komise byl Euro 3 pro nové typy vozidel do roku 2014 a pro stávající typy 2015 a stádium Euro 4 od roku 2017-18 a Euro 5 od roku 2020 a 2021 pro stávající typy. Podle pozměvacích návrhů IMCO máme přesunout ten krok Euro 3 a také rychleji by se zavedl krok Euro 4, to roku byl rok 2016 pro nové typy a 2017 pro stávající typy. Stejně jako předtím, sledovali jsme náklady z hlediska životního prostředí, ale zdá se, že ty budou minimální na základě důkazů. Snížení emisí na vozidlo je celkem vysoké podle Euro 4, ale protože to, co navrhuje komise, má dopad na malý počet vozidel, nevede to k nějakému velkému snížení. Má to dopad na výrobce, jsou to striktní požadavky, povede to k inovativnějším technologiím a mohlo by se stát, že evropský průmysl pak bude ve výhodě na mezinárodním trhu. Vůči tomu mají námitky výrobci, protože uvádějí vysoké tarify na potenciálních vývozních trzích. Možná, že bychom to měli zohlednit. My jsme se to ale nepokusili kvantifikovat. Využíváme cenové odhady pro krok Euro 4. Jak je to ve zprávě LAT? To je zpráva, kterou komise využila v posouzení dopadu. Některé ze zúčastněných stran tvrdí, že ty náklady jsou mnohem vyšší a čtyřikrát vyšší, než co uvádíme my. To znamená, dejme tomu 50 eur, případně 200 eur. To závisí na tom, z jakých předpokladů vycházíte u nákladů. Mohlo by to vést značnému nárůstu malobchodní ceny motocyklu, zvlášť když si vezmeme jako východisko ty vyšší náklady a když se díváme na mopedy, které jsou samozřejmě ladnější. Jedna z věcí, které jsme se zabývali, na základě nových údajů u této zprávy bylo, kolik vozidel už teď splňuje nové limity emisí, které se navrhují na výboru IMCO. Vycházeli jsme z údajů od německého registračního úřadu a zjistili jsme, že asi čtvrtina nově registrovaných typů už splňuje nové standardy, i když konstatujeme, že tam nepatří požadavek na trvanlivost. To jsou tedy měření u nových vozidel. Nepokoušeli jsme se kvantifikovat, co by se stalo, kdyby se to měřilo po tom, co to vozidlo ujede určitý počet kilometrů. A na základě předpokladu, že 25 motocyklů už splňuje nové standardy, a když výjdeme z těch poměrně nízkých nákladů, 50 eur na vozidlo a z toho společného předpokladu, který využíváme v celé zprávě, vychází nám z toho čisté doplňkové náklady na toto opatření ve výši 16 milionů eur. Pokud výjdete z jiných nákladů, tak by to mohlo být samozřejmě vyšší. A jak už jsem říkal, výhody pro životní prostředí jsou podle nás nízké. K tomu jsme dospěli v našem hodnocení dopadu. Děkuji, mnohokrát děkuji. Myslím, že je dobře, že jsme dostali ty slajdy, protože je tam plno užitečných údajů. Všem to ještě rozdáme. Já bych tedy rád vyzval stínové zpravodaje k vyjádření a možná vám položí i otázky. A Možná bych dal slovo nejprve zpravodaji, protože ten o tom ví více než kdokoliv jiný. A požádám jej, aby se vyjádřil eh, k tomu eh, hodnocení dopadů, jestli se chystá navrhnout nějaké změny ke stanovisku komise nebo jaké podle něj bude mít dopady. A potom eh, další stínový zpravodaj, paní Westfal, Mandis, Manders, paní Rýle a já jsem také stínový, takže možná se pane předsedající S velikým zájmem jsem se seznámil s touto studií dopadů a jak jste to správně řekl ve svém úvodu, eh, my svou odpovědnost bereme skutečně vážně. A s velikou radostí jsem taky odpověděl na otázky této analýzy dopadů. E, tato analýza je e, velice přesná, co se týče toho, co chceme udělat a čeho chceme dosáhnout. Já připomenu, že toto nařízení my připravujeme proto, aby byl E, bylo evropské odvětví konkurenceschopnější, ať už se jedná o motorky a skutry a podobně, aby to tedy toto odvětví bylo v Evropě konkurenceschopné i ve světě, aby bylo čisté a současně bezpečné. To jsou kritéria tedy našich úvah. A já se obávám, že studie dopadů není na výši cílů, které jsme si stanovili výsledky nenabízejí podle mého názoru žádné řešení eh, na otázky, které si klademe. Naše diskuse související s řadou bodů je složitější než sama studie. Eh, to znamená, ta studie vlastně nezachází do všech eh, komplexních aspektů našich úvah. Čili moje první reakce je taková kdo byl tázán, s kým se mluvilo, co se tedy vyvodilo z odpovědí. Jsem e, e, eh, je přítomná a v té zprávě to mě těší. ABS, jestliže ABS by stálo 500 eur, to je tvrzení, které eh, jaksi je tady příliš snadno prezentováno. Je tam celá řada čísel, která podle mého názoru vychází z té částky 500 eur eh, s tím, že ty náklady budou ještě vyšší podle té studie místo toho, aby klesaly. A to mi připadá překvapující. Já si myslím, že tyto ceny by měly klesat. Eh, eh, ta mm, metoda net present value z hlediska metodiky vyvolává řadu otázek. Pozoruhodné na tom je, že v tom daném expoze se vlastně s tímto pojmem vůbec nesetkáváme. Tato me- metoda NPV je velmi omezená a podle mého názoru stejně nepokrývá všechny aspekty, které by pokrývat měla. Například ABS u kol nebo motokol lehké kategorie, a nevím, jestli tady nedochází k matení nových eh, typů a existujících typů. My jsme dostali tabulku z komise, která rozlišuje mezi povinnostmi, eh, které eh, jsou spojené s existujícími typy a povinnostmi pro nové typy. A tady to rozlišení, myslím, u těch autorů studie není dostatečně Eh, patrné. Dále, počet smrtelných úrazů. Ta čísla mě překvapují. 383 eh, eh, mrtvých u těžké kategorie, 132 u lehké kategorie. To jsou čísla, která my politici budeme muset brát v úvahu. Takže cena uvedení eh, na trh eh, eh, opatření opede. Ano, to je drahé, ale dnes není to nutně záporné. Když se podíváme, jaká je cena OPD obec v souvislosti se zisky, které to vynáší na druhou stranu, tak se mi zdá, že to je zcela přijatelné. Normy spojené s emisemi také, to mi připadá přijatelné. Eh, tady také ve svém závěru studie uvádí, že co se týče konkurenceschopnosti evropského průmyslu ve světě, je důležité, abychom eh, eh, brzy zavedli ta přísnější pravidla, protože v Číně, v Indonésii a podobně jsou normy, s tím, že dokud se nepřejde na elektropohon, tak je potřeba být velmi přísní v rámci Euro 3 a Euro 4 a náklady, které byly avizované při aplikaci těchto pravidel, mi připadají docela přiměřené a přijatelné. Takže konkrétně, tato studie nás vede k čemu? Vede nás k tomu, abychom změnili návrhy IMCO? To asi ne v této chvíli. Čísla, která tady zazněla, zůstávají příliš citlivá a já si myslím, že je nutné pokračovat dál v neformálních konzultacích s komisí a radou, abychom zjistili, jaká řešení jsou možná. V uplynulých týdnech jsme hodně neformálně diskutovali. Já vím, že dánské předsednictví je připravené eh, k kompromisu a myslím si, že s informacemi, které nám tato analýza studií skýtá. Máme, musíme pokračovat v těchto neformálních diskuzích dál. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ještě předtím, než se vyjádřím k této studii, ráda bych eh, hovořila o tom zkaženém hlasování v mandátu v prvním člení. Já zde znovu potvrzuji výslovně za svou frakci, že i nadále jsme velice eh, vlastně máme zájem na tom vlastně jít do trialogu z, v rámci stejného harmonogramu. Čekám tedy, že zpravodaj pan Van de Kam nyní vlastně si podrží ten mandát eh, na vyjednávání za náš výbor. A nyní eh, k té studii London Economics. Mám některé otázky k autorovi studie. První otázka kdo vyrábí protiblokovací systémy, eh, dodavatel a nebo výrobce eh, motocyklů. Většinou to jsou eh, dodavatelé. Za druhé, když tedy chci znát cenu ABC, tak se ptám výrobce a nebo se ptám dodavatele a nebo obou. Proč potom jediný podklad údajů, které používáte v té studii, používá, eh, používáte jako informace od eh, svazu výrobců, protože od dodavatelů vlastně žádné údaje jste si nevzali. Tvrdíte na straně 10 této studie, že jste se dodavatelů ptali. Podle informací od Kleba, svazu dodavatelů, nebyl žádný dodavatel eh, vámi dotázán ani kontaktován. Eh, jakým způsobem toto vysvětlíte? A z toho také pro mě vyplývá otázka, jak můžeme hodnotit náklady něčeho bez toho, abychom se zeptali eh, toho, kdo ten produkt vyrábí. Vy vezmete cenu 500 euro jako realistickou hodnotu nebo cenu za ABS. Znáte aktuální prodejní cenu ABS u Yamahy XJZ e na koncového spotřebitele? Ta cena je nižší než 500 euro. Nákupní cena pro dodavatele od výrobce je asi 120 euro. A ještě k tomu ještě něco mi e, v té studii přišlo zvláštní. Vy vycházíte z toho, že a že od té doby, co od roku 2017 ABC bude povinně zavedeno, že vstoupne e, cena za systém ABS. To je to by byl velice jedinečný, jedinečný úkaz v historii automobilismu. Přitom vy sami pocházíte z automobilového odvětví. Jistě budete se mnou souhlasit, že ta téze, že tato teze eh, odporuje všem zkušenostem z automobilového odvětví anebo i z jiných odvětví. Proč eh, by měl výrobce prodávat něco, co se povinně eh, zavádí a proč by se to mělo ještě každý rok dále zdražovat? Na tuto otázku mi prosím odpovězte. Mimo tyto otázky eh, mě ve studii eh, překvapila ještě řada dalších bodů. Eh, závěrem chci také potrhnout to, jak vlastně zacházíte s údaji a jak nám je prezentujete. Údaje od ACEM jsme měli k dispozici už rok. A také studii TLR a komise. Věřte mi, dámy a pánové, že i my, poslanci, umíme číst a umíme si z přečteného učinit závěry. Děkuji. Mr. Manders. Pan Manders. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, co tady řekli oba předřečníci i když mně se ta zpráva zdá docela pozitivní v tom smyslu, že my jsme na dobré cestě. My jsme kontinent, který musí být eh, jaksi lídrem, co se týče bezpečnosti, bezpečnějších motorů, bezpečnějších vozidel, ať už se to týká motorek, aut nebo lodí. My bychom prostě měli jít příkladem normy, které my stanovujeme, bychom se měli naopak snažit vyvážet na celosvětovou úroveň, aby se ta zlepšení šířila po celém světě, protože jestliže výrobci vně Evropy se nebudou moci dostat na evropský trh kvůli normám, tak se jim nakonec budou muset přizpůsobit. A to pozorujeme i v jiných legislativních oblastech. Já jsem si všimnul ve zprávě, že tento postup Eh, nevyrá, nevytváří více pracovních příležitostí, ale také žádná neruší. Takže si myslím, že to je dobrá cesta. A další věc, všechno, jestli to bude stát 380 milionů navíc, a umožnilo by to ušetřit 380 životů, tak je otázka, kolik, jaká je hodnota jednoho života, jestli se dá eh, ušetřit život malým, malou investicí relativně na jeden výrobek, tak si myslím, že stojí za to touto cestou jít. Takže si myslím, že my jsme na správné cestě a tato zpráva mě z tohoto pohledu těší. Měl jsem pocit, že výsledky v praxi jsou odlišné, než co nám bylo řečeno, takže vlastně jsem rád. A já jsem předložil pozměňovací návrh týkající se lepšího osvětlení motocyklu, ale bohužel eh, náš výbor tento pozměňovací návrh nepřijal. Hovořil jsem o tom s expertem komise, který říká, že vlastně to tam je, protože v příloze 8 se hovoří o povinnosti zavést nařízení 74 a 63, který hovoří o bočním osvětlení, což já jsem chtěl prosadit. Takže ta myšlenka tam vlastně je, i když náš výbor to nepřijal. Uh, Mrs. Paní Děkuji. Já chci navázat na to, co řekl pan Manders. Manders řekl, že je ze zprávou spokojen. Uh, Eh, já nejsem spokojena s tou analýzou, protože si nemyslím, že nás to vlastně dovede o, rok, eh, o krok dál, spíše o krok zpět. A já bych se chtěla zeptat, jak vůbec vlastně někdo zadává takové analýzy. To přece parlament stojí peníze. Já bych od té analýzy bývala čekala, že se vlastně tam řekne, že tady je konflikt zájmu mezi malými dodavateli a výrobci a že vlastně pomocí studie by se měl ten konflikt nějakým způsobem eh, zkusit vyřešit. Je potřeba v té studii ukázat na zájmy obou dvou stran a ne se zabývat jenom eh, jedním tím zájmem. To zde provedeno nebylo. A ještě jedna věc, kterou je třeba eh, vyjasnit. Otázka nákladů na jedné straně a cen na straně druhé a vysokých ziskových marží, na které neustále narážíme, když třeba ten produkt není Eh, povinný. Měli jsme totéž s katalyzátory a eh, s různými jinými nástroji, které byly, eh, jejich ceny byly vykreslovány jako obrovsky vysoké a potom, když se stanovila povinnost na jejich zabudovávání, tak se zjistilo, že ty ceny vlastně vůbec tak vysoké nejsou. Zajímalo by mě, do jaké zjistit, analyzovat, do jaké míry může vést eh, zavedení povinnosti montovat určité zařízení jako povinné ke snížení jeho ceny. A potom ještě jedna eh, jeden bod náklady na emise a náklady na zranění i na náklady na ztráty na životech, protože to jsou náklady, které eh, nese společnost a je potřeba je také brát v úvahu, zřejmě stejně jako náklady na ABS a CBS. Já bych také se rád vyjádřil k několika konkrétním bodům. Co se týče té analýzy ABS eh, u malých vozidel, eh, kde se navrhuje kombinovaný brzdný systém CBS, který je mnohem eh, jednodušší a levnější než ABS, já jsem si všiml, že tam máte na to konkrétní tabulku, která potvrzuje můj názor, že ten rozdíl rozdílná účinnost, tedy pro malé motorové, eh, mo, motorová kola, eh, že, že je větší, že vlastně mm, to odráží i tu nižší cenu. Rád bych, kdybyste ještě eh, toto vysvětlili. Jinak souhlasím s tím, co jste řekli, paní Rojtová, jestli se chcete vyjádřit, prosím, jenom velice krátce, protože chci ještě dát slovo Filipu Žonovi, a aby pohovořil o názorech komise, takže prosím velice stručně. Paní Gebhardtová, vy také se chcete vyjádřit, takže prosím, eh, prosím skutečně o stručnost, aby měla ještě čas komise. Eh, děkuji. Eh, já budu stručná, protože ona vlastně všechno téměř řekla tady paní kolegyně eh, Rýle. Jde mi o vlastně, že nám chybí dopady na zdraví a na životy lidí, které jsou prostě v této věci úplně klíčové. A pokud jde o tu studii, tak mě úplně není jasné, jestli je správný přístup takový, že by u těch terénních, vozi, u těch terénních motorek nebo oklových vozidel bylo na členských státech umožňovat nějaké rozdíly neměli, protože pokud by měli eh, splňovat podmínky pro provoz kdekoliv uvnitř Evropské unie, tak bychom se mohli dostávat do zase opět rozporu. A třetí bod, chtěla bych se zeptat v tomhle případě spíše všech zpravodajů, jak vážná je myšlenka, že by opravdu ty eh, kola opatřená elektromotorem mohla jezdit na cyklostezkách. To by výrazně zhoršilo samozřejmě dopady na, eh, na životy lidí, těch, co jezdí na těch ostatních kolech. Děkuji. Eh, ano, dopravní nařízení eh, se eh, není totéž, co obsah tohoto návrhu a toto musí řešit členské státy sami. Paní Gebhartová. Děkuji. Pane předsedo, i já budu stručná. Já jsem s velikým zájmem vyslechla tu, studi- tu debatu, která zde proběhla. Musím přiznat, že jsem se tím tématem nezabývala, ani jsem tu studii nečetla. Ale musím souhlasit s, se spravodajem a se skoro všemi stínovými zpravodaji a vyslovit e, důraznou kritiku na kvalitu tohoto hodnocení dopadu. Myslím, že je to vážná kritika, závažná kritika, kterou je také třeba brát vážně. Jde o peníze daňových poplatníků, které se zde na takové studie vydávají a my odpovídáme Eh, občanům za to, jakým způsobem nakládáme s jejich penězi. A proto si myslím, že bychom dnes odpoledne během schůze koordinátorů měli doplnit jeden bod na pořad jednání koordinátorů, který by se týkal toho, jakým způsobem zadáváme studie hodnocení dopadů a jak zajistíme jejich kvalitu, protože to není poprvé, co musíme přistoupit k takové kritice a je potřeba to brát vážně. Nejsem eh, ochotná být potom mm, čelit kritice, že parlament špatně vydává peníze daných poplatníků. Eh, ano, dobře. Určitě o tom eh, bude třeba hovořit dnes odpoledne. Pan Dijon. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Já mám mm, dvě poznámky. Jedna je procedurální a jedna k obsahu zprávy. Co se týče procedury, komise velice oceňuje skutečnost, že Evropský parlament může ehm, dělat kompromisní návrhy, detailně zkoumat případné náklady či přínosy pozměňovacích návrhů, zvláště tehdy, kdy ty pozměňovací návrhy vychází z něčeho jiného, než byla studie dopadů, kterou původně nechala dělat komise. Čili jako postup my toto plně podporujeme, tuto iniciativu a jsme toho názoru, že je to plus pro zlepšení kvality a efektivnosti evropské legislativy. Co se týče vlastní zprávy, tato zpráva podle našeho pohledu obsahuje určité údaje, eh, informace, ale bylo by pro nás těžké říci, že v této zprávě jsou obsaženy všechny podklady, které by hodnotily náklady a přínosy eh, tohoto, eh, už celé řady důvodů, které tady mnoho europoslanců citovalo. Čili něco v tom je, ale nemůžeme říci, že v těch třech tématech to poskytuje všechny potřebné údaje jako doplňující analýza k, těm, k té analýze, kterou dělala komise. Čili museli by se brát v úvahu další věci, jako třeba další cenové aspekty, další, další proměné, například zda systém OBD eh, není jenom pro ochranu životního prostředí, ale pro zlepšení efektivnosti oprav a možnosti třeba pro e, nezávislé servisy pracovat. Čili je tam celá řada věcí v té zprávě, které chápeme a proto máme pocit, že ta zpráva je zajímavá, je v něčem přínosná, ale tyto informace nejsou kompletní, ta, to hodnocení není kompletní, e, co se týče návrhu parlamentu. Děkuji, pane předsedo. Um, Nemáme moc času, ale myslím, že by bylo spravedlivé, kdybych dal London Economics příležitost reagovat na některé z těch věcí. Já myslím, že ještě proběhne další diskuze. Nicméně chtěla byste reagovat na některé z těch věcí, které tu zazněly a pak dám ještě slovo panu Van de Kampovi, aby to uzavřel. Ano, děkuji. Nejprve, pokud jde o rozsah hodnocení dopadů, záměně to bylo velmi úzké. Takže některé věci, které tu zazněly, třeba dopad povinného zavádění nového vybavení na vývoj ceny v průběhu času nebo podrobnější posouzení nákladů, snižování náklad, eh, emisí. nebo účinky ABS hlediska lehčích zranění, ne pouze smrtelných úrazů. To nebylo předmětem hodnocení dopadu, částečně proto, že jsme měli na provedení této studie omezený čas. Co se týče konkrétních připomínek, náklady AB na ABS, tam jsme stanovili 500 eur, ano, je pravda, že jsme nemluvili s výrobci, ale jejich cenové odhady jsme viděli, myslím, že zpráva to zmiňuje. Podle mě je těch 500 eur spíš vyšší částka, nebo taková jistější částka, protože to vychází z pozorování, z pozorování rozdílů cen modelů, které se teď prodávají s ABS a bez ABS. A já myslím, že to konzistentní v kontextu této zprávy, protože u dalších nákladových položek jako je třeba zavádění limitu EMS nebo OBD, tam využíváme nižší náklady nebo nižší odhady. A výrobci tyto odhady kritizovali. Takže tady bych jen řekl, že těch 500 eur je v rámci toho, co bylo ve zprávě TLA, já jsem si vědom toho, že u některých motocyklů jsou ty ceny nižší. Nicméně zpráva TLA uvádí 539 eur. A je tam rozmezí 350 až 822, takže těch 500 nám připadá celkem rozumné. Těžko říct, jak ta cena bude, bude vypadat, až se bude povinně všechno tohle zavádět, na to jsme neměli čas. A my předpokládáme, že ceny také porostou s inflací každý rok. To je běžný postup. Odpovídá to tomu, co se této oblasti dělalo dřív. Já myslím, že to asi vše. Dobře, pan Van de Kamp. Dávám teď možnost, abyste to uzavřel a řekl nám, jak budeme postupovat dál. Děkuji, pane předsedo. Závěr, který já z toho vyvozuji, je, že většina jaksi nás je posílená ve svém odhodlání, co se týče předložených pozměňovacích návrhů. E, samozřejmě je platná ta vaše poznámka ohledně OBD pro skútry a e, motokola, to je věc, na kterou se musíme soustředit, nicméně politický přístup bychom měnit neměli, to je můj závěr. Za druhé, já bych zítra chtěl odhlasovat mandát pro zahájení neformálních jednání s komisí a radou, eh, tak abychom nalezli nejlepší kompromisní návrhy. To je, myslím, nejlepší řešení, protože eh, každý z nás je tady do toho jaksi velice zapojený a za dánského předsednictví je potřeba do 1. června zhruba dosáhnout konečné schody. Takže takový bude můj návrh zítra. Já vás požádám o mandát, tak abych ve spolupráci se stínovými zpravodaji, velice dobře se nám spolupracuje, eh, abychom tedy tento toto téma dostali do eh, užitečného cíle a, a pohovoříme si mezi čtyřmi očimi také s panem Jean a pokud s tím budou souhlasit koordinátoři, paní Kapardová tady bohužel není, ale myslím, že paní Vestfalová by mohla souhlasit s tím, že bychom o tom měli zítra hlasovat. Pan Šváb? Jste s tím spokojený? Dobře. Já tady navrhuji, já myslím, že všichni ostatní s tím souhlasí, paní Lile, paní Kapardová to není. Takže budeme hlasovat o mandátu pro vyjednávání na začátku hlasování zítra, protože, jak víte, je nutné, aby tady byla víc než polovina členů výboru. Já si myslím, že tady budou. Posledně jsme se tak trošku nechali nachytat. Tu chybu už neuděláme znovu, pane Harbre. Takže pošleme informaci o tom, že zítra se jako první bude hlasovat o otevření nebo zahájení vyjednávání. Já myslím, že co se týče toho postupu, jedním z cílů posouzení dopadů je samozřejmě, abyste vy jako hlavní vyjednavač za výbor mohl obhajovat pozměňovací návrhy výboru. A ať si myslíme o těch různých aspektech, cokoliv, myslím, že tady máme hodně dodatečných informací, které můžeme využít při vyjednávání s radou. A proto si myslím, že je důležité, abychom tu studii provedli, nebo bylo důležité, abychom tu studii provedli. To, jak ta studie byla provedena, s kým proběhly konzultace, to je další věc. A můžeme to ještě probrat. Už se to probíralo s paní Gepardovou. Já myslím, že tak to budeme postupovat i v budoucnu, protože zaprvé máme stejně povinnost něco takového dělat, ale myslím, že tím navíc získáváme další informace, které mají všichni zúčastnění a můžeme tak postoupit dopředu. Takže já chci poděkovat společnosti London Economics za to, že nám, nás přišla seznámit se studií a zítra budeme hlasovat a budeme pokračovat v diskuzi. Já děkuji také Filipu Žánovi, který se také bude účastnit těch jednání. Dobře. Půjdeme tady dál. A přistoupíme k druhé studii, o kterou výbor požádal, a která se týká používání modernizovaného celního kodexu. Je to vysoce aktuální otázka, protože komise přepracovanou verzi 20. února přijala ještě později nám seznámit s podrobným návrhem. Nicméně já myslím, že toto jsou dobré výchozí informace. A v 11.30 přijde pan Šemeta, takže je možné, že připomínky k té studii budu muset potom useknout, ale je možné, že se k tomu pak ještě vrátíme, až budu mluvit s ním. Takže máme tady autory studie, vidíme tady vzadu. Tu studii provedla společnost PricewaterhouseCoopers v Belgii a v Nizozemsku. Je tady pan Vestra, ten paní Lejeune pan Tisfeld, pan Erz, pan Brain a pan Bovec. Všichni tady jsou. Máme tady kompletní tým odborníků. Myslím, že paní Ležen nás se studií seznámí. Náš, naše zpravodajka paní Legrin také přijde, i když teď je ve výboru pro zahraniční záležitosti. To též platí pro stínové zpravodaje u tohoto návrhu. A je tady, myslím, i komise. Ano, jistě. Takže vítáme také celní tým z komise. A pokud se budou chtít vyjádřit, dostanou také příležitost. Takže nejprve paní Ležen, prosím, máte slovo. A máme slajdy a vy máte kopie slajdů. Tlumočníci bohužel slajdy nemají. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Je pro nás ctí, že celým týmem můžeme odprezentovat studii, kterou jsme provedli pro váš výbor, co se týče modernizace celního kódu. Já přeskočím k třetímu slajdu, protože náš tým už jste tak pěkně představil. My teprve nejprve vysvětlíme význam eh, cel, potom eh, metodologii a rozsah studie, výsledek schromažďování údajů, eh, doporučení, minimální požadavky a kontrolní seznam pro vaši budoucí práci nad tímto důležitým tématem. Nejprve si tedy povíme o významu eh, celní služby. Studie se zabývá prováděním modernizovaného celního kodexu ale jaký význam mají cla a proč vůbec je práce nad tímto tématem tak relevantní? Máme 27 celních úřadů, které eh, dozírají nad mezinárodním eh, obchodem. Jednotný trh je nejdůležitějším eh, blokem ve světě. V roce 2009 reprezentoval obrovské množství peněz. Celní orgány schromažďují tradiční vlastní zdroje unie, což představuje 15 celkového rozpočtu EU a rozpočet na rok 2012 je 19 miliard euro. Celní orgány také ověřují a potvrzují nějakých 200 milionů eh, celních prohlášení za rok. A konečně celní orgány se vlastně kontinuálně modernizují. Důležitým, eh, důležitou součástí modernizace je elektronický celní postup, elektronizace všech celních prohlášení a výměn údajů. V rámci návrhu komise na program Fiskus velká část toho navrženého eh, rozpočtu eh, by měla jít do celní oblasti. A konečně, a k tomu se ještě později vrátíme, dnes celní orgány fungují na 27 eh, vnitrostátních eh, IT systémech a každý ten individuální operátor potřebuje rozhraní s vnitrostátním IT systémem členského státu, kde funguje. Takže když funguje ve více než jednom státu, tak potřebuje rozhraní i s více tedy systémy IT těchto členských států. Takže abychom si to představili, tu práci eh, nebo rozsah té práce, eh, dám slovo kolegovi. Děkuji, Ina. 20. června 2011 jsme zahájili tuto studii, abychom zhodnotili výzvy pro provádění modernizovaného celního kodexu. Finalizovalo se to minulý týden ke stejnému datu komise schválila přepracovaný modernizovaný celní kodex. Vzhledem k tomu, že tento kodex by se měl provádět eh, do eh, června 2013, bylo třeba nejprve uvést, jestli toto datum je proveditelné, za druhé, a mezi zúčastněnými aktéry pojmenovat eh, problémy právní, technické, provozní, které by mohly ohrozit včasné provádění. A za třetí, poskytnout kontrolní seznam a technické pokyny pro Evropský parlament i s podmínky pro provádění modernizovaného celního kodexu. Metodologie studie vychází ze čtyř stádií ta studie eh, vás vychází eh, z dokumentů eh, a z konzultací se zúčastněnými aktéry. Obrátili jsme se na komisi, účetní dvůr, osm národních celních orgánů, pět evropských a 16 mezinárodních obchodních organizací a 30 nadnárodních obchodních organizací a malých a středních podniků. Zhodnotili jsme problémy a úkoly a výzvy spojené s modernizovaným celním kodexem. Dospěli jsme k několika doporučením, mimo jiné závazek zapojit i Evropský parlament do fáze provádění. Ta fáze jedna, eh, ta obsahovala eh, vývoj, eh, vývoj dotazníků, fáze dvě zjištění schromážděných údajů, a teď se podíváme na slide, kde ta zjištění jsou. První klíčové zjištění spočívá v tom, že obchod považuje modernizaci celní legislativy jako klíčovou. Koncepce centralizovaného eh, eh, celního zpracovávání si vyžádá další průzkum, co se týče DPH a spotřebních daní, aby to bylo pro obchod eh, prospěšnější. Z toho jasně vyplývá, že elektronická zpráva a její úsilí je třeba koordinovat. Rozfázovaná implementace vzbuzuje určitý odpor, jak vidíte eh, na eh, grafu, protože jsou tady obavy, že eh, bude třeba postupovat v rámci různých systémů a na najednou. Řada klíčových zjištění se dostala do doporučení, jako ku příkladu na tomto slajdu. Jedná se o požadavek o jasnou a dohodnutou strategii IT a harmonizace rozhraní jako nezbytné podmínky pro zjednodušení obchodu. Centralizovaný přístup k IT a využívání technologií, jako je cloud computing a komerčních e, aplikací, toto je třeba zhodnotit. Z procesu konzultace s zeměmi jsme dospěli k závěru, že některé členské státy budou ochotny nahradit své systémy těmi centrálně provozovanými systémy, zatímco jiné členské státy by si radši ponechaly své vlastní vnitrostátní systémy. Eh, centralizovaný rozvoj a eh, integrace s národními systémy. I o tom je možné eh, uvažovat. Pouze dva členské státy se postavily proti. 95 zástupců obchodníků je pro centralizovaný IT přístup. Provozní provádění modernizovaného celního kodexu se stává především z, ze zacvičení lidí a z poskytování správných a časných informací. Většina zástupců obchodu eh, se domnívá, že nejsou dostatečně informováni. Ve fázi 3 jsme zhodnotili tato zjištění a eh, ta studie obsahuje další podrobnosti. Konečně fáze 4 eh, ta obsahuje naše doporučení. Naše obecné doporučení je představováno tímto číslem a jsou zde čtyři procesy, které je třeba pokrýt tím integrovaným modernizovaným celním kodexem. Eh, proces právního provádění je tam oranžově a je tady návrh na přepracování eh, kodexu, schválení, eh, přijetí prováděcích aktů a sladění vnitrostátní právní úpravy. Žlutě tam máme technické provádění, IT technologie. Tento proces je třeba odstartovat důležitým rozhodnutím ohledně strategie IT, jak postupovat v další dekádě na základě centralizovaných anebo decentralizovaných systémů IT. Jakmile tato rozhodnutí budou učiněna, je třeba vypracovat akční plán na implementaci IT a provést je a převést je vlastně ve vnitrostátní systémy IT pro jednotlivé ekonomické operátory v členských zemích. Abychom zajistili jednotnou aplikaci celní eh, právní úpravy, je třeba vydat pokyny pro celníky a zorganizovat školení. Tento proces tam vidíte v fialově. Konečně růžově tam máme eh, povinné hlášení komise Eh, Evropskému parlamentu, což zajistí eh, správné provádění celkového akčního plánu na provádění modernizovaného celního kodexu. Na základě informací od zúčastněných eh, aktérů a porovnání s nejmodernějšími IT systémy se domníváme, že ta implementace v optimistickém scénáři zabere pět let a v nejhorším scénáři by mohla trvat až 21 let. Kolegyně Ruth eh, vám vysvětlí dva poslední slajdy. Um. Děkuji. To, co tady bylo řečeno, vede k eh, řadě minimálních požadavků na úspěšnou implementaci. Tady na slajdu vidíme 10 bodů, Eh, nejprve tedy tam eh, to shodnutí, které bylo eh, publikováno, je, že je tam potřeba několik detailů, hlavně implementační plán, který zatím zůstává otevřený. Dvě doporučení, která tady vidíme na slajdu, se týká fáze postimplementační, to znamená, eh, účetní dvůr by měl vydat zprávu o aplikaci modernizovaného celního kodexu a za druhé by komise měla Evropskému parlamentu eh, podávat každé dva roky zprávu o eh, implementaci. Zatímco v první fázi by teda ty zprávu předkládala jednou ročně a po skončení implementace jednou za dva roky. Tady co se týče požadavků, ty se dělí na dva bloky. Na straně informačních technologií cítíme, že existuje řada specifických doporučení. Eh, jedna se týká informační strategie, která se týká celé eh, řady eh, studií dopadů, která by měla být realizovaná především co se týče centralizovaného nebo decentralizovaného přístupu a jejich dopadů <clears throat> Dále implementační plán by měl být sladěný s víceletým eh, strategickým plánem z CLO 2013 a dále studie týkající se dalších oblastí jako VAT a podobně, což eh, je v případě eh, vytvoření jednotné přepážky velice důležité a konečně v neposlední řadě by měla být realizovaná studie ohledně financování a zdrojů pro realizaci celého tohoto plánu. Konečně bychom chtěli na závěr říci, že úspěšná implementace by e, byla velice příboz, přínosná pro všechny čtyři typy subjektů, členské státy, e, obchodníky, občany, ale také to, vyžaduje eh, zapojení tedy těchto skupin eh, s tím, že každá eh, tato skupina subjektů by měla být jaksi zapojená do implementace celého procesu a celé toto bude moci realizováno jedině tehdy, když jaksi bude tento proces náležitým způsobem řízený. E, já nevím, jestli tady ještě někdo z kolegů chce k tomu něco dodat, tak asi tolik. Tím se dostáváme na konec naší prezentace a rádi zodpovíme vaše otázky. Děkuji. je to, myslím, velice eh, zajímavé shrnutí, které vyvolává řadu otázek. Já nevím, kolik času nám na toho dnes zbyde, ale možná, jestli pan Zelinský si přeje to nějak komentovat, tak já bych mu k tomu dal také příležitost eh, za DG Taxud. Paní Leghejp se k nám nemohla dnes připojit eh, Nevím, jestli někdo z kolegů chce položit první otázku, jinak já mám taky jednu připravenou. Dobrá. Já bych se chtěl zeptat na řadu klíčových otázek. Především si myslím, že ty velké, velké rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími případy od pěti po 21 let to mě připadá poměrně udivující, protože to jsou to je tak velké rozpětí. A jestliže hovoříme o informačních technologiích a jejich vývoji, za 21 let informační systémy e, se posunou o nějakých 10 generací. Takže si myslím, že je naprosto nereálné něco plánovat e, na, v takovém časovém horizontu, protože technologická strategie by byla trvale os, jaksi zaostalá. Čili já si myslím, že my musíme že, že by bylo zajímavé vědět, proč navrhujete tak široké rozpětí mezi nejlepším a nejhorším eh, případem implementace. To bych považoval za takovou výchozí otázku, ale nechci tady monopolizovat čas, takže nejprve toto. Well, in fact, uh, the time... Uh, načasování bylo inspirováno in, odpověďmi jednotlivých subjektů. Rozdělili jsme to do tří částí. Eh, právní implementace, technická implementace a potom ta operativní implementace. A to musí postupovat v určitém pořadí a my jsme zaznamenali, co si myslí jednotliví aktéři, že to bude, jak dlouho to bude trvat. Samozřejmě podniky, národní úřady a také, eh, jak si, aby se dokončil první, ten první proces, aby to mohlo začít, to podle jejich názorů zabere od 6 měsíců do 5 let. A když k tomu ještě připočítáte další věci, jako implementace informačních technologií, když jsme si to jak si eh, srovnali s existujícími informačními systémy, pak se to zase pohybuje od 5 do 18 let celé dohromady. Ale to potom znamená, že po této době nastane plná implementace. Samozřejmě ono to vypadá jako dlouhá doba, ale je to velice složitá záležitost. V tom smyslu, že všechny celoevropské informační systémy zatím fungují pouze s jedinou celní procedurou. A my musíme mít jistotu, že všechny informační celní systémy mohou eh, fungovat se všemi eh, procedurami a to bude vyžadovat mnoho nového softwaru a hardwaru, který bude potřeba teprve vyvinout. Já mám ještě doplňkovou otázku, protože vy jste zmínil vyvíjející se nové technologie, především cloud computing. A to by mohlo být hodně významné. Mohlo by to hodně usnadnit jednotný systém. A jenom eh, ze zájmu tento výbor už zadal studii o určitých politických dopadech toho cloud computing pro ty z vás, kdo se více zabývají s oblastí spotřebitele. Ale ještě se vrátím k tomu, co jsem říkala. Já nevím, jestli jste mi odpověděl na ten vývoj technologie, protože vy říkáte, že technologie se může tímto směrem vyvíjet, anebo hrozí, že technologie bude zastaralá. Neboli máme nějaký základ pro plánování technologie, anebo jsme pořád v přechodné fázi, Jinými slovy, ta technologická strategie zatím není hotová. Všechno bude záviset na tom, jakou inf- strategii informatiky si zvolíme, ale já rád tuto otázku předám technologickému odborníkovi. My jsme navrhli analýzu takových technologií, jako je cloud computing, proto, abychom dělali jakousi abstrakci z hlediska aplikačních vrstev a technologických vrstev proč tady mohou být různé rychlosti v těch různých vrstvách. Dejme tomu, že ta aplikační vrstva bude po třech letech stabilní, technologie se pak stejně mohou vyvíjet v té technologické vrstvě, mohou se vyvíjet vlastním tempem v průběhu jednoho roku, deseti let. A tato abstrakce nám umožní různé rychlosti u těchto technologií. Chtějí se někteří kolegové na něco zeptat? Já vím, že pan Švejk velice kritizoval, že komise to chce pozdržet. Nicméně vám uniklo v prezentaci to, že by to mohlo trvat až 21 let, ta implementace. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám, že jsem přišel trošku pozdě a měli jsme mezi parlamentní zasedání s národními parlamenty ve výboru Ekon. A já jsem tam měl také vystoupení. Ano, já jsem se tím zabýval a nejhorší možný případ je 2033. To já už asi nebudu naživu. Jak je to možné? Na to se ptám. A možná, že bych se měl ptát, a ptal jsem se, a s těmi ostatními věcmi souhlasím, ale já nevím, jak je to možné. A co vy odhadujete? Toto je horší než v běžných případech? Protože my jsme o tom trošku mluvili, než jste přišel, ale možná, že se k tomu ještě vrátíme později. Paní Legrin tady také je, asi se také na něco bude chtít zeptat. A mimochodem, chtěl jsem také přivítat pana Baldesariho, který naším zpravodajem pro program Fiskus, na který se odkazoval, takže pokud on bude chtít něco říct, samozřejmě má možnost. Paní Legrin? Pan Baldesari? Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl zeptat, kromě těch potíží technické povahy, které byly zmíněny, a které zdůvodňují, zdůvodňují tu nesmírně dlouhou dobu, jaké by byly náklady pro spotřebitele a pro podniky, kdyby došlo k té komputerizaci, k tomu převedení na informatiku. Když by to dlouho trvalo, tak to dlouho trvalo. Podle mě nemůže být přechodná doba takto dlouhá. Opravdu si musíte stanovit kratší lhuty a určit, jaké máme případné opravné prostředky. Jak zajistit, že ten systém bude funkční co nejdřív. Děkuji. Dobře. Můžete možná... Já myslím, že ta otázka časového plánu a technologií je asi nejdůležitější. Možná, že byste to mohli trošku víc rozvést. Možná, že byste mohli ještě něco dodat k vaší předchozí odpovědi. So, um, yes, of course. Ano, jistě. My jsme uváděli příklad celkového plánu implementace a vyšli jsme z těch pěti let až více než 20 let. Ale my se domníváme, že takové přijatelné spoždění při implementaci takového programu znamená, že to bude až rok 2020. A to proto, že další transevropské systémy informatiky ukazují, že už teď máme značné zkušenosti, takže můžeme trošku postoupit dál. A samozřejmě bude také záviset na volbě strategie pro informatiku. Protože pokud pracujete s takovými moderními koncepcemi, jako je cloud computing a standardizace rozhraní, to by všechno znamenalo, že získáme čas. Co se týče nákladů pro hospodářské subjekty, pro obchodníky, to se zatím nepočítalo. A proto jsme navrhli, že v tomto ohledu by měla být provedena studie posouzení dopadů a studie nákladů, než se vůbec pustíme do implementace takovýchto plánů pro informatiku. Když jsme o tom mluvili se zúčastněnými stranami, bylo zřejmé, že nemají moc dobrou představu, bude záviset na tom, nakolik to bude centralizované, standardizované. Četli jsme čísla od 50 tisíc eur na podnik až do 2 milionů. Nikdo to prostě ještě nevypočítal. Možná bych mohl něco doplnit? My se domníváme, že všechno stojí a padá s tím, že musíme mít strategii pro informatiku, která bude konzistentní a dobře propracovaná. A to je také jedna z našich připomínek k té přepracované verzi. Tam se jenom uvádí, že potřebujeme pracovní plán pro informatiku, ale my potřebujeme něco víc. Musíme mít plně integrovaný plán implementace, který vychází ze strategie. Pokud to tak bude, myslíme si, že se to dá udělat mnohem rychleji než ta nejhorší možnost, kterou jsme uváděli. Takže ta nejhorší možnost bylo takové východisko s tím, že se domníváme, že rok 2020 by měl být proveditelný. Nicméně je třeba říct, že i komise tento rok uváděla jako proveditelný rok. Takže nějakou dobu to potrvá, ale nemělo by se vycházet z toho, že to bude až rok 2033. Já jsem týmu také hodně dlouho o této věci diskutovala, zejména o důvodech, proč dospěli k tomu roku 2033. Vycházelo to se zkušeností s některými stávajícími systémy. Tam trvalo 6 až 7 let a ti digitalizovali jenom proces, jeden proces. Když to přidáme k tomu desetibodovému seznamu na konci prezentace, vypadá to takto. Strategie pro informatiku je klíčová. Musíme věnovat dostatečně dlouhou dobu posouzení dopadů centralizace. To se dá urychlit. Použití nových technologií. Změnili jsme třeba cloud computing, mohou tady být i další věci. Takže musíme se do hloubky zamyslet nad tím, co by se, jak by se to dalo zkrátit a když se ty věci neudělají rychleji, tak musíme také zjistit, jaké náklady se budou pojít s tím, že to bude pomalejší, jak pro podniky, tak pro občany. A to všechno znamená komplexní, kompletní zprávu projektu a proto doporučujeme také každoroční hlášení v průběhu celého procesu až do okamžiku, kdy ten systém bude uvezený do, ži- do, do, uvedený do živého provozu a potom také další hlášení. Pan Švá, pan Švá, prosím. Pane předsedo, upřímně řečeno jsem poněkud překvapen. Není to poprvé, co o této otázce zde hovoříme. A já osobně teď nejsem schopen zkontrolovat, jestli eh, cloud computing eh, nám vyřeší eh, veškeré problémy. A není také úkolem parlamentu toto řešit, abych pravdu řekl. Proto si myslím, že je to trošku šílené. Jediná otázka, kterou já bych chtěl položit našim odborníkům, je to, kdo vlastně eh, by odpovídal za toto selhání. A ptám se otevřeně, je to tedy chyba, že členské státy chtějí podporovat se svými 27 různými eh, systémy IT, se svými poskytovateli a je to chyba, nebo je to chyba eh, Evropské komise, že neposkytla členským státům jasné vedení. A já bych rád od vás na tuto otázku slyšel jasnou odpověď. Děkuji, pane předsedo. Já musím říci, že se podporuji otázky pana Švába samozřejmě a Myslíte, že je rozumné hovořit o datu 2033? Já, kdybych chtěl něco odkládat nebo spožďovat eh, ze strany Národního eh, úřadu, tak bych řekla, ano, máme čas do roku 2033. Nevím. Možná na tu otázku odpoví komise, ale myslím, že vlastně ti, kteří nechtějí dělat nic, tak získávají velký manevrovací prostor a alternativou je to, že je to tak šokující, že vlastně si to vůbec nepřejeme, tu realizaci. Dobře, takže jestli byste mohli odpovědět na tuto otázku a potom bych rád dal slovo také panu Zelinskému, protože jistě se také bude chtít vyjádřit. Paní Ležen, chtěla jste zareagovat? Jenom abych zareagovala a možná, že kolegové ještě mě doplní. Ta otázka, která nám byla zadána v rámci této studie, bylo podívat se na potenciální časový harmonogram a my jsme tady přišli s tím nejoptimističtějším scénářem a s tím pesimistickým scénářem. A neznamená to, že když tam uvedeme nejhorší scénář, že také se tím eh, nejhorším scénářem eh, budou všichni řídit. Ale eh, ten nejhorší scénář vlastně eh, popisuje situaci, když vlastně všechny ty stavební kameny nebudou hotovy včas. Samozřejmě, že existuje i urychlená implementace, která by za přístupné náklady prospěla všem zúčastněným aktérům. A ještě abych já to doplnil, doporučení v, tom, v té zprávě je takové, že se domníváme, že rok 2020 je reálný. Neznamená to, že je potřeba vycházet z roku 2033. Rok 2020 podle nás je reálný vzhled, jestli bude existovat plně integrovaný implementační plán, včetně dobře nadefinované eh, strategie informačních technologií. Ano, eh, dobré, dobrá konstrukce té IT strategie je určitě důležitá. Pan Šváb se ptal, kdo podle vás za toto odpovídá, kdo za to nese vinu. Jestli vlastně, myslím, že je to především odpor eh, členských států eh, vůči zavedení nějakého centrálního systému. Ten sehrál velice důležitou úlohu, tak jak asi podotkl pan Šváb, myslíte, že to tak je? Myslím, že je to směsice různých faktorů. Způsob eh, práce celních orgánů je takový, že oni odpovídají, nebo členské státy odpovídají za informační technologie, protože je třeba vybírat ty celní poplatky a pokaždé, co je třeba na systému něco změnit, tak to vyžaduje také e, změnu v 27 členských státech. Proto ten proces je velice zdlouhavý a často probíhá paralelně s normálními postupy a provozem, na rozdíl od elektronických postupů. Problém spočívá v tom, že nikdo vlastně eh, nemůže bez předchozí analýzy odhadnout, jak dlouho ta implementace různých IT systémů by mohla trvat. Neproběhla žádná důkladná analýza a neexistuje rozhodnutí ohledně strategie IT a proto není možné tu implementaci provést rychleji. Z právního hlediska eh, ta implementace asi nebude problém, ale budou nám chybět ty podpůrné systémy. Eh, my všichni bychom bývali rádi eh, splnili lhůtu roku 2013, ale bohužel dojde asi ke lhutě jiné, tak jak to vyplývá z naší zprávy. A ještě na doplnění k vaší otázce, jak řekl Derek, je to směsice eh, různých faktorů. Eh, řada členských států se skutečně chce naprosto důrazně držet těch svých IT systémů, které si eh, vyvinuli, nechtějí se jich vzdát, to je jedna věc. A na druhou stranu to, co ze studie jasně vyplynulo, že řada členských států vlastně bojuje s nedostatkem pokynů eh, od komise. Oni tedy chtějí jasný návod, jak postupovat a jak vlastně provádět ty strategie i IT, takže je potřeba učinit to rozhodnutí, učinit ty volby. Takže to, co se v té přepracovaném znění jmenuje pracovní plán pro IT, to bude ten klíčový faktor, na kterém závisí, jak rychle se celou tu věc podaří zrealizovat. Ano, to je asi velice eh, dobré vyjádření, na jehož základě se pan Zelinský bude také moci vyjádřit k tomu všemu, co zde zaznělo a jak to vidí komise. Děkuji, pane předsedo. My eh, vítáme provedení této studie. Studie je kvalitní. Naše hodnocení je zatím předběžné. Měli jsme na to málo času, takže dnes pouze vyslovím jakousi předběžnou reakci na základě eh, schrnutí eh, v kapitolách 4 a 5 a eh, analýzy doporučení a požadavků. Nejprve Eh, chci říci, že podle nás je eh, studie kvalitní a skutečnost, že eh, tedy bylo osloveno osm členských států, nám ukazuje, že ovšem analýza situace není dostatečně podrobná, je třeba pokračovat v debatě i s dalšími členskými státy a možná potom to hodnocení dopadne jinak. Zvlášť, jak vyplývá z jednoho z těch slajdu nevíme ještě, kolik eh, členských států eh, bude proto centralizované řešení a kolik jich se bude chtít držet svého vlastního řešení. A za druhé, to rozhodné datum bylo 15. září 2011. Od té doby se ale řada věcí změnila a měnily se značně rychle. Hodně se zde mluvilo o strategii informačních technologií a to je samozřejmě úkol komise, ale sami tu strategii nezvládneme. My jsme vytvořili zvláštní struktury, a jmenovali jsme řídící skupinu na vysoké úrovni, na eh, vlastně úrovni zástupců ředitelů evropských celních orgánů, která se eh, brzy již sejde. Takže problém nespočívá v revizi, v přepracování. Problém spočívá v tom, že musíme přimět všechny členské státy, aby se na té strategii dohodly a potom musíme vzít také v úvahu zájmy také všech ostatních zúčastněných hráčů, především představitelů obchodu. A ani tam nejsou názory jednotné. A pak je zde otázka různých členských států a velikosti různých členských států. Tady se snažíme najít řešení, jakousi zlatou střední cestu, bych řekl, My, když debatujeme s členskými státy, tak již teď eh, se jim snažíme eh, vysvětlit, že ke kompromisům bude muset sáhnout každý a jde nám eh, o to také být vstříc přání i menších členských států, protože náklady budou velice podobné pro velké i malé členské státy, protože bude třeba vypracovat, vypracovat vlastně stejné systémy a e, stejné součásti těch systémů. Potom jsme se také zabývali e, zabývali eliminací redundací, redundancí. E, chceme mít systém, který by aplikovalo minimálně několik členských států, ne vždycky jenom jeden. A co se týče centralizovaného řešení, tato otázka se netýká jenom strategie IT, ale také bezpečnosti a stability systému a odpovědnosti různých aktérů, operátorů a různých členských států. Chci ujistit Evropský parlament, že strategie informačních technologií je ve středu našeho zájmu. Od 15. září 2011 eh, se připravuje druhá verze eh, toho hlavního plánu a už se blížíme do závěrečného stádia, do třetí fáze toho hlavního plánu a vypracováváme také víceletý strategický plán, který se bude v rámci několika týdnů prezentovat a do tohoto víceletého strategického plánu také zaintegrujeme plánování celého procesu provádění. Nejenom co se týče unijního celního kodexu, ale eh, co se týče všech celních systémů, protože ne všechno to, co celní zpráva dělá, se dělá na základě unijního celního kodexu. Existuje eh, řada dalších právních úprav, kterým musí ten systém informačních technologií vyhovět. A já jsem začal tím, že vítáme tu studii, ale i my máme řadu eh, otázek a doplňujících dotazů. Některá ta zjištění byla pro nás překvapivá. Eh, máme tady nejenom eh, CTS systém, ale ECS a ICS, co se týče komunikace mezi celními orgány, to je tolik jenom na vysvětlenou. A chci zopakovat to, co zde zaznělo, že na návrh komise. Komise navrhuje uh, rok 2020. Děkuji. Well, thank you very much. Já vám děkuji. Děkuji, že jste přišli a že jste také reagovali na otázky. Abych tento bod shrnul. Pan Le, paní Legrin je naše zpravodajka. Chtěla jste ještě něco říct? Já vím, že ten proces ještě formálně nezačal, ale a také jsem rád, že mohu přivítat komisaře Šemetu, za okamžik ho představím víc, ale vidíte, že máme velký zájem o to, na čem pracujete, protože už se tomu věnujeme teď. Paní Levy, chcete něco říct na závěr? Velice stručně děkuji, pane předsedo. Já se především omlouvám, že se mi nepodařilo Eh, přijít včas a zúčastnit se prezentace této studie. Byla jsem bohužel v jiném výboru, nicméně jsem s velikým zájmem a s velkou pozorností prostudovala výsledek práce eh, tedy této studie. A je třeba si uvědomit, že jsou jaksi nutná opravdu výrazná, mm, výrazné úpravy. Já děkuji, že Evropská komise eh, navrhla přepracování celního kodexu minulý týden. To byl výsledek vlastně bohaté eh, diskuzí se řediteli celních zpráv členských států a vzhledem k tomu, jak je ten dokument dlouhý, 250 stran, tak si myslím, že to bude vyžadovat eh, nějaký čas eh, se s dokumentem opravdu důkladně eh, seznámit. Nicméně se domnívám, že už nyní, když si vezmeme doporučení parlamentu ve zprávě kolegy Salviniho ohledně modernizace celních zpráv, tak bychom možná mohli jak si předložit pár bodů, jak si například odklad přepracování celního kodexu. Tady ta studie zřejmě ehm, eh, vyzdvihuje jaksi eh, zásadní otázky týkající se nového termínu, eh, v optimistické a pesimistické varianty. Další otázka třeba například nutný soulad s Lisabonskou smlouvou, dělba kompetencí v oblasti výkonu, takže to, to je těch pár bodů, na které jsem chtěla upozornit v této fázi delegování pravomoci, delegované akty a tak dále. To jsou všechno otázky, které jsou klíčové a které si budeme muset položit a myslím si, že budeme mít bohatě příležitost v následujících týdnech a měsících se k této otázce vrátit. Děkuji. Good. Well, I... Dobře. Já bych rád poděkoval zástupcům PricewaterhouseCoopers za to, že přišli. Já myslím, že je to opravdu důležitý a užitečný zdroj pro jako i stínové zpravodaj i pro pana Valdesariho, který se zabývá programem Fiskus, protože je to komplexní, obtížná věc. Je to pro tento výbor něco nového. Toto pochází z období před rokem 2009 a je to jeden z hlavních prvků, který, do kterých jsme se teď museli pustit. Děkuji panu Zelskému a jeho týmu i komisi za to, že se této věci hodně věnuje. Takže já myslím, že to opravdu užitečný zdroj vedle toho samotného návrhu komise. Jak jsme právě slyšeli, ten návrh byl, myslím, přijat 11. února, takže brzy ho dostaneme. A naše zpravodajka tuto práci povede. Já myslím, že s tím budete mít plné ruce práce v příštích měsících. Nicméně těšíme se na to. Pro ty z nás, kdo nás sledujete na internetu, a já myslím, že celní záležitosti asi zajímá hodně lidí, ten dokument bude k dispozici na našich webových stránkách, takže si ho můžete stáhnout a v klidu přečíst. A dívám se na paní Legrity, já myslím, že k některým z těch věcí se určitě budeme chtít vrátit a možná také pozveme ještě někoho z týmu PricewaterhouseCoopers, na podrobnější diskuzi se spravodajkou a jejím týmem. A velice rádi si také vyslechneme nebo přečteme připomínky komise. To bychom také rozhodně uvítali. Dobře, tím se dostáváme a právě včas eh, k tomu, abychom přivítali komisaře Šemetu. A My teď zahajujeme sérii setkání s komisaři, kteří se zabývají tím, čemu se vede náš výbor. Jde o takzvaný strukturovaný dialog pro rok 2012, neboli budeme mluvit o jejich pracovním programu a o věcech, kterým se chtějí věnovat předběžně v pracovním programu na rok 2013 až 2014, protože já myslím, že pan komisař ví, že tento výbor zaujímá strategický postoj nebo strategické stanovisko k tomu, co děláme a proto dostáváme rádi vaše návrhy předem. Už to probíhá od černolinského roku. Takže my v podstatě pracujeme v předstihu před vaším programem, ale je velice dobré, že jste mezi nás přišel, abyste nám podal aktuální informace a případně mluvil o dalších věcech, se který, o kterých s námi chcete mluvit a potom, abyste odpověděl na otázky členů. Takže vás znovu vítám a rád vám předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, od mé poslední výměny názorů s členy tohoto výboru se toho stalo hodně. Vy už teď velmi dobře znáte celní otázky a na mě udělal velký dojem, na mě udělala velký dojem kvalita vašich debat v rámci příprav na zprávu Salviny. Pokud vím, tak právě proběhla další diskuze o provádění modernizovaného celního kodexu na základě studie, která bude představovat prospěšný vklad pro další úvahy. Já dnes mám dvojí cíl. Nejprve jde o výměnu názorů k nedávno navrženým iniciativám a za druhé chci vás informovat o vývoji z poslední doby a o pracovním programu na rok 2012. Protože čas je omezený, už jste předem dostali stručný přehled, pokud je o chystané iniciativy. Nejprve bych tady něco řekl k tomu, co máme teď před sebou jako spoluzákonodárci. Loni na jaře bylo řečeno, že jsme předložili návrh přepracované verze moderního celního kodexu. Má se tomu teď říkat unijní celní kodex. Nebudu zacházet do podrobností, ale využít této příležitosti k tomu, abych vyzval spoluzákonodárce, aby se omezili na to, co je skutečně nezbytně nutné – a aby nebyli v pokušení otevírat pandořinu skříňku u věcí, na kterých už jsme se v roce 2005 až 8 dohodli při vyjednávání. Všichni zúčastnění nesou odpovědnost za úspěšné uzavření této první kapitoly procesu modernizace, což nám umožní pustit se do kapitoly další. Při přípravě dalších kapitol provádíme hodnocení kus celní unie, abychom zjistili, kde jsou určité mezery a co potřebujeme udělat. A v tomto kontextu si zaslouží pozornost řada úvah ve zprávě Salviny. Nicméně pěkně po pořádku. Vy chcete usnadnit na přijetí přepracované verze před 22. červnem 2013 a vaši pomoc opravdu potřebujeme, jak víte. Plán implementace je ambiciozní, nicméně věrohodný a vyžaduje vysokou angažovanost všech zúčastněných stran, jak z hlediska expertízy, tak z hlediska financování informatiky. To je zřejmé i ze studie, se kterou jste právě byli seznámeni. Navržená lhůta 31. prosinec 2020 vychází z předpokladu, že splnění tohoto závazku bude zajištěno. Program Fiskus má poskytnout příslušnou podporu. A proto jsem rád, že práce na programu Fiskus začne v brzké době. Pan Baltazar byl nedávno jmenován zpravodajem a mělo by se to stihnout včas před přijetím nového programu, v ideálním případě do poloviny roku 2013. Program Fiskus má podpořit celní unii a posílit vnitřní trh prostřednictvím vylepšené spolupráce mezi daňovými a celními orgány – Především na základě toho, že zpracujeme a budeme rozvíjet transevropské systémy informatiky. Program vychází ze silných stránek stávajících programů a zavádí pouze omezené změny. Hlavní změnou je spojení celních a daňových programů. A důvodem nebo záměrem je racionalizace a zjednodušení obou programů v tom širším kontextu víceletého finančního rámce. Jsem si vědom pokusu některých delegací v radě rozdělit sloučení programu Fiskus na dva samostatné programy. Z pohledu komise by to vyslalo špatný signál občanům, v tom smyslu, že spolu zákonodárci odmítají zjednodušení a racionalizaci. A proto počítám s vaší podporou pro ten sloučený návrh komise. A nyní záležitost, která je vysoce aktuální ve výboru IMCO, uplatňování práv duševního vlastnictví ze strany celních orgánů. Rád vidím, nakolik intenzivně se věnujete návrhu komise. Zítra budete hlasovat o zprávě pana Kreutzmana a proto bych rád řekl několik slov k budoucímu nařízení. Především počítám s podporou parlamentu pro rozšíření eh, ustanovení o porušování práv duševního duševnímu vlastnictví, která pokrývá nadřízení. Myslím si, že a priori nemáme důvod zahrnovat sem určitá práva k duševnímu vlastnictví a jiná vyloučit, jako je třeba paralelní obchod. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví by tam měla být zahrnuta a celní orgány by měly rozhodnout, na co zaměří svou činnost s přihlednutím k e, souvisejícím rizikům. A proto doufám, že toto nařízení umožní celním orgánům jednoznačně zasáhnout v případech nezákonného paralelního obchodu. Za druhé, komise věnuje pozornost reakcím, které vyvovalo rozhodnutí Evropského soudního dana v případě Nokia Philips ve věci tranzitu zboží přes území EU. Já si myslím, že současný návrh komise představuje nejlepší způsob, jak řešit otázky tranzitu do budoucna. I zde není a priori žádný důvod omezit zásah celníků při tranzitu. Přístup komise je jasný. Celní nařízení je procedurální, není to nařízení, které vymezuje věcná práva. Rozsah zásahu celních orgánů by měl být stanoven nařízením ve věci duševního vlastnictví a také jurisprudencí. Je to zásadní otázka. Neměli bychom na globálním trhu, kde zboží prochází přes území EU, zboží, které se vyrábí bez souhlasu držitelů práv EU, dovolit, to se musí také odrážet v legislativě, která upravuje věcná práva k dušemu vlastnictví. Tomuto účelu by neměla sloužit celní legislativa, ale mělo by to umožnit další vývoj takovýchto věcných ustanovení. A také doufám, že budoucí nařízení zachová možnost zásahu celních orgánů z hlediska nákladů. Náklady celních orgánů musí hradit držitelé práv. Pokud to nebude zajištěno, celníci už nic nebudou dělat. Odpovědnost dalších aktérů, třeba prostředníků, spadá mimo rámec celního nařízení. Já se těším na úspěšné uzavření debaty k tomuto nařízení Evropském parlamentu a v radě. Snad se to podaří za dánského předsednictví, abyste už brzy mohli využívat důraznější práva v této oblasti. A nyní, pokud jde o vývoj v oblasti bezpečnosti a mezinárodních vztahů. Zachycování výbušnin zachycených z Jemenu upozornilo celníky a také další aktéry v globálním dodavatelském řetězci na to, že musíme být obezřetní a musíme se přizpůsobit vyvíjejícím se rizikům. Loni v prosinci Světová celní organizace zdůraznila význam informací o leteckých nákladech eh, dodávaných předem, ještě před naložením letadla. Komise připravuje legislativu, která pozmění současné eh, prováděcí předpisy v celním kodexu, aby se vylepšily naše schopnosti a také kvalita údajů z hlediska těch předběžných informací. Celníkům to umožní doplnit také to, co dělají bezpečnostní orgány v letecké přepravě. Musíme také zohlednit průmyslové prostředí. Budeme mít pilotní projekt s expresním združením v Evropě, abychom přehodnotili tento princip. Společně s poštovními provozateli a se skupinou odborníků, která byla zřízena, řešíme také bezpečnostní záležitosti v poštovní oblasti, zejména s výhledem na další kongres v Doha v září 2012. V dnešním globalizovaném obchodním světě musíme spoléhat nebo vycházet z bilaterálních eh, kroků, zásahu i z bilaterální spolupráce. Je třeba plnit naše mezinárodní závazky, zvlášť ve vztahu k východním eh, sousedům a s hlavním, k hlavním obchodním partnerům, což jsou USA a Čína. Přes východní hranice Evropské unie procházejí značné obchodní toky. Já chci posílit celní spolupráci s našimi východními partnery, abychom usnadnili legitimní obchod a abychom správně řídili rizika, která se pojí s nezákonným tokem zboží. Navrhuji dvojí Mm, přístup, který se navzájem doplňuje. Za prvé, musíme se bilaterálně dohodnout na strategických rámcích a stanovit priority vzájemného zájmu na základě konkrétních kroků a implementačních plánů. To už jsme udělali s Čínou, s Ruskem a s Moldavskem. Další v řadě je Ukrajina. A druhý přístup na úrovni EU se týká pašování tabákových výrobků, protože to je škodlivé pro celý vnitřní trh květnu loňského roku jsme proto předložili komplexní akční plán, který se týká také východních sousedů. Teď potřebujeme plnou angažovanost všech stran, abychom byli schopni řešit takový podvod. Pokud je o západ, tady mám dobré zprávy o transatlantické spolupráci v bezpečnostním a celním řetězci. V červnu místo předseda Kalas, komisařka Malstromová a já jsme podepsali společné prohlášení o zabezpečení dodavatelského řetězce s americkou ministriní pro vnitřní bezpečnost Janet Napolitano. V tomto prohlášení stanovíme naši společnou vizi a také náš záměr prohloubit spolupráci jak bilaterálně, tak na multilaterálních forech. Transatlantická činnost probíhá na několika projektech. Rozhodujícího pokroku jsme dosáhli v rámci dlouhodobého projektu spolupráce vzájemného uznávání obchodních partnerských programů u EU a USA. Po úspěšném uzavření vyjednávání loni v listopadu máme podepsat vzájemné uznávání na jaře a obchodníci, kteří budou certifikovaní z pohledu bezpečnosti, od toho budou mít prospěch od července. Dále jsme aktivně zapojeni do debaty o americké legislativě o stoprocentním skanování kontejnerů. Ministrně Napolitána oznámila, že nejpozději v květnu posune lhůtu červenec 2012 o dva roky. V mezidobí budeme dál podporovat snahy americké vlády prosadit alternativní legislativu v kongresu. Nedávno přijatá americká strategie pro zabezpečení globálního dodavatelského řetězce potvrzuje, že EU a USA se přiklání k vícevrstvým multilaterálním nástrojům, které doplní solidní mezinárodní spolupráce, spíše než jednostranné kroky. V diskuzích s ministriní Napolitáno loni v listopadu jsme se také dohodli, že zintenzivníme naši spolupráci z hlediska bezpečnosti nákladní letecké přepravy. Stručně řečeno, evropská delegace pojede do USA projednat, jak EU a USA mohou spolupracovat v kontextu amerického programu předběžného screeningu. Je to pilotní projekt. Pokud je o Čínu, obchodní řetězce spravujeme nebo řídíme na základě tím, že také posilujeme mezinárodní spolupráci z hlediska uplatňování právěšení vlastnictví, bezpečnosti dodávek, statistiky a boje proti podvodům. Uplatňování práv rušení vlastnictví je prioritou. Nejnovější statistiky o napětí mezi celním orgány ukazují, že 85 u kterých je podezření na porušování práv rušení vlastnictví, pochází z Číny. Akční plán EU Čína uplatňování práv k duševnímu vlastnictví v celní oblasti z roku 2009 už vedlo k určitým výsledkům, ale je to jednoznačně dlouhodobý proces. Musíme se s Čínou dál těmto věcem ještě víc věnovat, abychom v dalších letech dosáhli pokroku. Pokud je o bezpečnost dodavatelského řetězce, pokračujeme v implementaci druhé fáze pilotního projektu Secure and Smart Trade Links – a také z hlediska mezinárodních celních standardů. Zvažujeme rovněž proveditelnost vzájemného uznávání programů schválených hospodářských subjektů mezi EU a Čínou. Především máme zájem o usnadnění obchodu mezi obchodníky v Číně, kterým důvěřujeme, a chceme také posílit řízení rizik na základě výměny informací se spolehlivými subjekty v Číně. Pokud je o USA, Čínu a naše východní sousedy. Rád bych uvítal vaši podporu při prosazování agendy EU ve veškerých kontaktech, které budete mít. To byl tedy přehled aktuálních otázek v oblasti legislativy a probíhajících iniciativ. Těším se na váš názor a také na další věci, které případně zajímají výbor IMCO. Děkuji vám. Uh, Děkuji pane komisaři, za velice užitečný a obsáhlý seznam eh, bodů. My si vážíme také vašich internacionálních aktivit, máme o ně veliký zájem, především z hlediska padělatelství a bezpečnosti produktu. O tom přijde řeč jistě hned. Takže eh, teď eh, se hlásíte o slovo otázky, mám už seznam. Chce se ještě někdo jiný přihlásit a položit otázku? Máme tady paní Galp Pelč, paní Šaldemoze, paní Kaniety, pan Konferáty, pan Šváb a paní Koraca Bild a paní Baltezáry, pan Schmidt. Máme dost času a ty otázky trošku vždycky spojíme. Chce se ještě někdo další eh, dostat na seznam tazatelů? Ne. Dobře, takže nejprve paní Kalapelče a potom paní Šaldemoze. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo, a děkujeme, pane komisaři, za váš úvod. My tady zjevně vidíme, že tyto otázky jsou velmi důležité a jsou důležité také pro budoucnost Evropské unie a pro společný jednotný trh a vnitřní trh. Nicméně já mám takovou jednu obecnou teoretickou otázku a potřebovala bych, abyste mi pomohl v tom vidět jasno. E, mám daňového poradce a zabývala jsem se otázkou Eh, mezinárodního plánování daní, znám to teoreticky i prakticky, a naším cílem je vytvořit jednotný vnitřní trh, to je cílem všech členských států, a jeví se, že vytvoření tohoto trhu je v zájmu některých členských států, protože jak si tím vidí v tom především výhody, přestože e, budou muset strpět nevýhody jednotného trhu. Jedním z nástrojů jednotného trhu je daňová politika, která samozřejmě v tuto chvíli jaksi e, má vliv na suverenitu členských států. E, změny daní i tohoto typu jsou v zájmu některých a zase v jiných, jiné zájmové skupiny považují, že to tedy není v jejich zájmu. A chci se zeptat, zda nějaké daňové změny nebo změny daňové politiky, které nejsou diskriminační nebo jsou neutrální z hlediska hospodářské soutěže, budou představovat krok ku předu a e, e, v tuto chvíli já eh, vidím, že komise se eh, touto otázkou zabývá z tohoto pohledu, nicméně hlavním cílem je vytvářet pracovní příležitosti a, a, ale zjistit, zda tedy členské státy toho dosáhnout nebo ne. Já nevím, jestli se to dá správně přeložit, ale myslím si, že to je základ. Jestliže se nedostaneme dál v této oblasti a neuzavřeme tuto otázku, tak si myslím, že nemůžeme hovořit o jednotném trhu nebo daňové politice. Ano, to byla opravdu velice obsáhlá otázka, nejen pro pana Šemetu, i pro ostatní. A Teď paní Šaldemoze a potom dám panu komisaři příležitost odpovědět. Paní Šaldemoze. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel, že se zúčastníte tohoto důležitého dialogu parlamentu a komise. Já mám nejprve otázku. Vy jste hovořil o prosazování práv duševního vlastnictví ze strany celníků. Já bych ráda slyšela váš osobní názor na smlouvu akta. Jakým způsobem vlastně ovlivní akta tuto oblast? Jak víte, parlament se v nadcházejících měsících bude věnovat eh, akta, ale ráda bych znala váš názor. A potom bylo řečeno, že držitelé práv by měli platit za eh, tedy práci celních orgánů, co se týče prosazování jejich práv. S tím souhlasím, ale zajímal by mě váš názor na bezpečnost produktu. Předpokládám, že budete souhlasit s tím, že orgány musí být odpovědné za to, že produkty, které vstoupí do EU, jsou bezpečné, společně i s výrobci. Doufám, že souhlasíte, že je to také odpovědností členských států zajistit bezpečnost produktů. Máte nějaký přehled o tom, jak momentálně členské státy financují práci celníků v oblasti bezpečnosti produktů? Eh, upadá tato práce nebo naopak se zintenzivňuje? Jak to vypadá? Děkuji. Děkuji. Co se týče první otázky, doufám, že jsem ji dobře pochopil. Podle nás koordinace celních politik v EU by měla hrát důležitější úlohu a aktivity komise také směřují tímto směrem. bylo by dobré se podívat na nejnovější průzkum eh, růstu za rok. My jsme tam eh, příjmy z daní a cel zapracovali a vypadá to, že eh, koordinace daňové politiky se stává nenahraditelnou součástí evropského semestru. Takový je tedy náš názor na tento vývoj a když se podíváte na iniciativy, které jsme podali loni, všechny tyto iniciativy směřují ke koordinaci daňových politik a všechny se snaží řešit nedostatky eh, v oblasti daní, to znamená efektivního fungování jednotného trhu. CCP to je čistě tedy návrh Eh, jednotného trhu, směrnice o danění eh, elektřiny, daň z finančních transakcí, také se bere eh, v úvahu integrace finančního odvětví, to je také návrh čistě z oboru jednotného trhu, neboli to, co potřebujeme, je schválit tyto právní nástroje a my naléhavě vyzýváme radu, aby učinila tato rozhodnutí co nejdříve a vy jste poukázala na otázku daňových podvodů. Pro letošek je to mojí velkou prioritou. A během několika dní vydáme nebo zahájíme eh, veřejné konzultace o smlouvách proti dvojímu zdanění a v tomto dokumentu také eh, předestřeme nápady, jak eh, bojovat s daňovými ráji a eh, legislativami, které nejsou v souladu s našimi předpisy, takže tyto iniciativy realizujeme jak na úrovni Evropské unie a zároveň také implementujeme další aktivity v rámci evropského semestru. A ten námi navržený vývoj je plně v souladu s lepším fungováním jednotného trhu a já naprosto souhlasím s tím, že daňová politika je nesmírně důležitým eh, faktorem jednotného trhu a je třeba se jí pečlivě věnovat. Teď, co se týče té otázky smlouvy akta. Podle mého názoru akta jako taková nemění hmotné právo Evropské unie. O co jde? Jde o komplexnější spolupráci zemí, které se pustily do boje s porušováním práv k duševnímu vlastnictví. Jsem rád, že akta obsahuje i určité komponenty celní ochrany, ale bude samozřejmě třeba brát v úvahu politické prostředí a proto také komise navrhuje položit otázku Evropskému soudnímu dvoru na jeho názor. Já nechci předjímat názor Evropského soudního dvora a doufáme, že jeho názor ovšem bude pozitivní. na akta. Co se týče bezpečnosti produktů, souhlasím s tím, že je to důležitý a relativně nový prvek v činnosti celních orgánů. Klademe na něj stále větší důraz. Loni jsme schválili komplexní pokyny pro bezpečnost produktů pro naše celní zprávy. Průmyslové obory je uvítali, podpořili a na základě těchto pokynů se domnívám, že dospějeme k jednotnějšímu přístupu celních zpráv při řešení problémů bezpečnosti produktů. Plně souhlasím s tím přístupem, že celníci jsou právě tou bránou, která má řešit otázky bezpečných nebo nebezpečných e, produktů, že celníci mají možnost e, zabránit vstupu těchto produktů na trh a jejich distribuci. Proto také se pečlivě věnujeme této aktivitě celních zpráv. Paní Galpauča se chtěla ještě také přihlásit znovu, ale máme ještě řadu dalších tazatelů, tak doufám, když tak bych vám dal ještě slovo nakonec, jestli zbude čas. Dále je tady paní Kaněty a pan Konferaty. Um, labas dienas, komisār kungs. Mr. Commissioner, uh, thank you for your uh, introductory... Děkuji. Pane komisaři, děkujeme že, eh, za váš úvod. Um, efektivní fungování, co se týče efektivního fungování celní zprávy. Já jsem z Lotyšska, které je hraniční zemí a současně tedy má za úkol strážit eh, bezpečnost hranice Evropské unie. Když se podíváme na smlouvy, je jasně řečeno, myslím je to v článku 325, že každý členský stát má Eh, jak si hlídat vlastní finanční zájmy, stejně jako evropské finanční zájmy. A nejmocnějším nástrojem je efektivně fungující celní zpráva. Moderní celní služba. A pro hraniční státy modernizace celní služby vyžaduje mnoho finančních investic. A když se podíváme na návrh komise e, rozpočtu na léta 2014 až 2020, je tam program Fiskus a tento program nezajišťuje dodatečnou finanční pomoc hraničním státům. Nebylo by v zájmu všech členských států, aby hraniční státy dostaly větší podporu pro vybavení celní služby a její efektivní fungování z rozpočtu Unie. Byl byste e, příznivě nakloněn takovémuto typu návrhu do budoucna? A závěrem se e, obracím na předsedu. Protože já skutečně eh, cítím nepohodlí, jestliže nemohu hovořit lotyšsky. Lotyština je oficiálním jazykem Evropské unie a není to poprvé, co jsem nucena používat jiný než svůj mateřský jazyk. Děkuji. Thank you. I'll, I'll... Děkuji. Já vám odpovím za chvíli a nyní pan Koferaty má slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste nám tady právě řekl, že se, jste spíš nakloněn řešení, které by umožnilo dát do celní unii do souvislosti s daňovou politikou. Vy jste vysvětlil, Mm, především z politických důvodů, jaké poselství je třeba, jak si vyslat evropským občanům a že je potřeba mít co nejvíce stimulující systém. Ale mě by zajímalo, zda vy a vaši spolupracovníci jste analyzovali potíže spojené s takovýmito opatřeními. Vzhledem k tomu, že se eh, jedná o dvě otázky, které jsou sice úzce spojené, nicméně nastávají e, velmi rozdílné interní situace a tyto rozdílnosti i když jsou tyto dvě politiky spolu úzce spjaté, chci se zeptat, zda tyto rozdíly by neměly být také vzaty v úvahu při e, aplikaci rozdílných pravidel pro tato dvě, tyto dvě oblasti. Já mám totiž určitou starost a domnívám se, že dynamika těchto dvou oblastí a především váha a rozměry, které by představovalo spojení těchto dvou Eh, oblasti by vedlo ke ztrátě času a současně hrozí, že téma neprostudujeme dostatečně do hloubky a obávám se, že řešení, ke kterému bychom dospěli, by bylo příliš obecné a muselo by spojovat věci, které původně jsou vlastně hodně odlišné a vzdálené od sebe. Čili chci se zeptat, zda eh, jste tuto úvahu také vedli eh, v rámci komise. Prosím, pane komisaři. Well, regarding... Pokud je o hraniční země, pohraniční země, Já velice dobře chápu, jaký úkol mají naše příhraniční země v konkrétních oblastech, zvlášť na východní hranici. A proto jsem loni navrhl ten akční plán pro východní hranici, který předpokládá velice konkrétní kroky, pokud je o, o společné operace, pokud jde o technickou pomoc pro naše příhraniční členské státy. A celou řadu dalších kroků, aby se posílila jejich schopnost chránit naše východní hranice. A potom, když se podíváme na finanční stránku, musím říct, že program Fiskus je už teď krok vpřed – protože předpokládá společnou práci na vývoji systémů informatiky. Proto si myslím, že to je velice důležité a zajistí to našim členským státům úspory z rozsahu. Místo toho, aby se zpracovávaly a vyvíjely eh, systém informatiky v, 21, v 27 členských státech umožní to státům podělit se o toto úsilí. To předpokládá program Fiskus. A pokud jde o vybavení, já myslím, že východní členské státy, a já jsem s nimi mluvil, žádají o další podporu na vybavení. Ať už jsou to skenery nebo jiné nástroje. Takže my předpokládáme, něco takového i v rámci Fondu pro regionální rozvoj. A mý pracovníci v současné době jednají, dalo by se říct, vyjednávají s generálním ředitelstvím Regio o tom, jak využít regionální fondy pro potřeby celníků, a předpokládá se to i pro další víceletý finanční rámec a přihlíží se k tomu, že členské státy na východních hranicích musí řešit tyto věci, musí víceméně sjednotit ochranu této hranice. Tento společný postup na základě regionálních fondů by mohl být řešením problémů, které jste zmínili. Pokud je o program Fiskus a to, jestli by to měl, měl být jeden program nebo dva programy, pokud jsem otázku správně pochopil. Samozřejmě hodně se mluvilo o výhodách spojení dvou programů, také o případných negativních dopadech, ale nakonec jsme dospěli k závěru, že tato společná prezentace programu má své výhody, protože také potřebujeme větší spolupráci mezi daňovými a celními orgány. A dnes to tak bohužel nevždy je. Takže spojení těch dvou programů do jednoho, tím, že se také stanoví jasné hranice, toho, kde, jsou, kdy, kdy se jedná o celní záležitosti a daňové záležitosti. Já myslím, že navrhneme řešení, které na jednu stranu zjednodušuje systém programování a na druhou stranu umožňuje synergie ve vývoji celní a v daňové správě. A současně se tím také zajišťuje, že otázky, které jsou samostatné pro daně a pro cla, se budou řešit nebo dali by se řešit v programu samostatně. Takže samozřejmě já se těším na další diskuze i v tomto výboru ale musíme také zohlednit obecný cíl komise, který podpořil i parlament. Musíme zjednodušit víceletý finanční eh, rámec, aby ten systém byl méně komplexní. A snížení počtu programů je vždy jednou z možností, jak zjednodušit systém. Pan Baltasáry, který naším zpravodajem, se k tomu možná ještě vyjádří. Nicméně vy asi víte, že jsme se dohodli na společném posouzení vašich návrhů s výborem pro monetární záležitosti. To bude pro nás zajímavý postup. Já jsem také samozřejmě vzal nevědomí připomínky paní Kalniety. Jistě děláme všechno, co je v našich silách. Máme omezený počet skupin. Omlouvám se, pane předsedo, ale pro mě je opravdu nepohodlné mluvit v cizím jazyce s využitím této konkrétní terminologie. A kdybych vůbec neuměla anglicky, jak bych se do té práce zapojila? My se vynasnažíme, to je všechno, co k tomu mohu říct. Teď pan Šváb a paní Korace. Ne, nejdřív paní Korace byl. No. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste přišel a za vaši eh, prezentaci. Čtyři body. Nejprve eh, bod paní Šaldemoze eh, k akta. Nejprve je třeba říci, že zpráva pana Kroncmana vlastně relativně analyzuje akta a že my jako Evropaně, Evropané nemůžeme říci, že prosazování a práv k právům duševní vlastnictví vlastně jsou nějakou soukromou záležitostí. Já věřím, že celní orgány v určitém rámci a i v rámci pro akta musí také prosazovat právo, které uznáme v Evropě, i když je to právo nějaké, nějaké firmy nebo podnikatele nebo jednotlivce. A e, to také zpráva kolegy Krojcmana k prosazování práv duševního vlastnictví v celní e, oblasti Eh, vlastně, že to mají, eh, tam, tam se, tam se eh, prav, tam se jedná o prosazování práv podniků, ale, ale celníci také musí dbát o zabránění padělá, padělání a předseda Hans-Gerd Petering jednou řekl, že že eh, Evropa je eh, regionem, kde eh, nemá moc pravdu, ale, ale právo má moc. A tak by to také mělo zůstat. Co se týče, co se týče dovozu zboží do USA a možnosti, aby celní orgány všechno znaly, my jsme hovořili předtím o modernizovaném celním kodexu. Bylo řečeno, že bude Eh, fungovat až od roku pravděpodobně 2020, možná i později a je potřeba, abychom udělali vše i u sebe doma, proto aby to bylo co nejdříve. Problém spočívá v tom, že menší členské státy mají eh, jiné eh, úkoly a jiné profily pro celní orgány v tomto oboru než velké státy. A proto mám otázku na vás, která se týká i posílené spolupráce. Eh, aby státy, eh, které eh, dávají komisi na jevo, že chtějí nějaké pokyny podrobné pro provádění, myslím, že to je právě ta posílaná spolupráce. Třetí otázka, která, se, eh, která vychází z naší už minulé práce. Vy jste řekl, že celní politika je úzce svázána s daňovou politikou, to je pravda, a potřebujeme také silnější koordinaci daňové politiky pro jednotný trh i v souvislosti se zprávou jednotného trhu. Ale eh, Existuje řada případů, kde mám pochybnosti, jestli komise skutečně je ochotná a připravená vlastně kriticky vstoupit do kontaktu s těmi státy, které eh, se neorientují na tyto cíle jednotné fiskální eh, politiky, jestli je komise schopná eh, vstoupit s těmito státy do sporného řízení a jestli v budoucnu se bude těchto bodů silněji podujímat. O tom bude ještě hovořit pan kolegyně Korasa Bild. My bohužel tady nemáme zpravodaje k e-commerce, ale eh, mnohokrát už bylo eh, u eh, řečeno, že potřebujeme sjednotit, sjednotit pravidla pro prosazování DPH. Doufám, že nám k tomu budete moci říct víc. Paní Koraca Bild. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, tento parlament v loňském roce odhlasoval zprávu o účinnějším a spravedlivějším přístupu v Evropě. Mimo jiné jsme se zabývali speciálními daněmi v Maďarsku a vyjádřili jsme obavy, protože chápeme to tak, že fiskální politika je národní záležitost. Všichni chceme, abychom měli dobře fungující vnitřní trh, abychom dodržovali právo na svobodu um, zřízení podniku kdekoliv v Evropě. Pokud vím, tak vy jste byl v kontaktu s maďarskými orgány, my sami jsme se tím věnovali, hovořili jsme s příslušným ministrem a i při delegaci, při návštěvě delegace MKO v Maďarsku loni Údajně to má, má jít o časově omezenou daň, která bude do konce roku 2012 opět zrušena. Jde o speciální daň pro maloobchod. Já patřím k těm, kdo se domnívá, že zvlášť teď musíme zvážit zhoršující se ekonomickou situaci v Maďarsku, to, že Není vhodné prostě jenom křičet na nějaký členský stát, z něčeho obvinovat, ale konstruktivnější, pokud chceme dosáhnout výsledků, pokud chceme dobře fungující vnitřní trh, by bylo zapojit se do dalšího dialogu, jak pro nás, tak pro evropskou podnikatelskou komunitu. Je to v našem zájmu. A v našem dialogu jsme to s příslušnými podnikateli zdůrazňovali. Říkali jsme, že i oni musí se zapojit do dialogu, protože my nechceme my se nechceme podílet na dalším nacionalismu nebo extremismu v Evropě. Takže, jak vypadá status dialogu s Maďarskem? Co v této věci děláte? A myslíte si, že by tady mohly být určité diskriminační praktiky, které by vedly k postupům pro porušení smluv? Omlouvám se, že jsem mluvila tak dlouho. Já obvykle dostávám víc otázek o zdanění a je to zřejmě také dané tím, že to je pro mnohé zajímavé. Takže jenom abych odpověděl na poslední otázku. My nyní dokončujeme hodnocení této eh, daně v eh, Maďarsku. Eh, naše služba odvedla veliký kus práce Eh, při analyzování jednotlivých detailů této eh, maloobchodní daně. Já zatím nejsem schopen říci, jaký bude eh, konečný verdikt. Konečný. To bude mm, samozřejmě záležet na výsledcích té práce, ale konečné rozhodnutí, myslím, padne ještě na jaře. Co se týče zjednodušení pravidel eh, informační technologie, my jsme v loňském roce eh, vydali sdělení o o VAT eh, já musím říci, že dánské předsednictví se toho chopilo velice aktivně a má v úmyslu eh, předložit závěry rady k tomuto sdělení a na základě těchto závěrů potom se budeme moci soustředit při naší práci na specifické návrhy. Ale aniž bychom museli na závěry čekat, některá rozhodnutí lze předvídat již v tomto roce. Máme v úmyslu eh, vytvořit webový portál kde eh, by eh, byly k dispozici eh, všechny jaksi daje pro všechny evropské podniky, to by mohlo zlepšit možnosti podávat žádosti a, a já také bychom chtěli vytvořit tripartitní skupinu podnikatelů, celních, daňových zpráv a komise eh, a společně prodiskutovat klíčové otázky, které jsou zásadní z hlediska podnikatelských kruhů, protože to je otázka velmi složitá, někdy hodně technická a je důležité také slyšet a vzít v úvahu, co si myslí podniky a co navrhují nebo to chtějí zlepšit. A tato tripartitní skupina by byla právě tím fórem, kde by k této výměně názorů došlo. Také do konce tohoto roku by došlo k projednání podvodů z eh, DPH eh, a jaksi eh, vytvoření mechanismů pro nové typy podvodů. To je tedy naplánované na tento rok a dále pak v letech 2013 a 2014 předložíme další nápady a návrhy které eh, se objevily v našem sdělení a samozřejmě také eh, je eh, klíčovou otázkou zjednodušení administrativní zátěže. Co se týče daňové koordinace a AGS, já si myslím, že ty myšlenky, které byly prezentovány v rámci AGS, plně odrážejí, co je potřeba v oblasti koordinace daňových politik. E, proběhne Evropská rada na konci tohoto týdne. Tyto myšlenky by měly hlavy států e, tedy převzít a poskytnout nám plný mandát k jejich implementaci také formou konkrétních doporučení pro členské státy. My na těch doporučeních pracujeme, jsou to doporučení k daňové politice pro členské státy. Já si myslím, že to je velice silný nástroj, eh, který by mohl zajistit lepší koordinaci celní politiky, například eh, přesun Eh, zdanění, zdanění práce směrem ke zdanění, které je eh, příznivější k růstu, eh, tak to pokud by tedy bylo ehm, přijato v více členských státech vzhledem k nízké mobilitě pracovní síly, by se toto dalo jaksi zpracovat společně a mm, tak toto předložit členským státům. Co se týče našeho úkolu. Musíme udělat eh, to, co je potřeba v oblasti modernizace eh, celního kodexu. Já jsem to zaznamenal i ve zprávě Price Waterhouse Cooper, eh, ten optimistický a pesimistický scénář kde vy jste vyjádřili určité obavy, co se týče toho pesimistického scénáře, kdy jak si by se to všechno posunulo do let, kdy my už tady většinou nebudeme. No vy jo, vy jo, ale um, eh, velice eh, pečlivě eh, jak si mm, zpracovaná ta mm, Eh, to, to, ta, ta problematika v tom shrnutí. Domnívám se, že rok 2020 je, je realistický termín a je třeba vzít v úvahu, že taky to není jenom pro komisi. Jestliže by se to týkalo komise, tak pak bychom byli schopni to realizovat velmi rychle. Ale to se týká všech členských států a co je hlavně důležité, to se také týká obchodníků. Takže my musíme zajistit, že všichni aktéři budou schopni implementovat eh, to, co je naplánováno v rámci modernizovaného celního kodexu a Pricewaterhouse eh, bude taky jaksi počítá s pravidelným reportingem jak tomuto výboru, tak komisi. A komise je připravená pravidelně vás informovat o vývoji, ke kterému bude docházet v této oblasti tak, aby to, e, ten proces byl řízený optimálním způsobem. Děkuji. Zbývá nám pět minut na otázky, takže pan Schmidt a pan Baltazar. Možná chcete položit pár stručných otázek, takže pan Schmidt a potom pan Baltazári. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři. Já myslím, že v oblasti zdanění jste byli velmi aktivní. V některých návrhech možná až příliš aktivní. Nicméně to je záležitost pro jiný výbor. Jak vy si představujete nejhorší možnou situaci s tím modernizovaným celním kodexem? Slyšeli jsme, že nejhorší možná situace je rok 2033. Jak to vidíte vy? To je vaše otázka. To je moje otázka. Yes, I have another one. Ano, mám ještě jednu otázku. Týká se akta. A já se ptám, proč to komise teď posílá soudnímu dvoru? Proč to neudělala předtím, když už to podepsala? Pane Baltasary? Ano, děkuji, pane předsedo. Na také bych chtěl poděkovat komisaři za tuto příležitost pro výměnu názorů. proto, protože máme příležitost překonat ten pesimismus, který nakolik natolik vládl v komisi když zvažovala časový plán pro implementaci modernizovaného celního kodexu. Naše hranice nejsou eh, rozhodně neproniknutelné. Rozhodně ne pro padělané zboží, zejména eh, včetně zemědělských výrobků. Hlavní dodavatelé tohoto padělaného zboží si velice pečlivě vybírají, do které země půjdou. Oni velice dobře vědí, na které země je zaměřená pozornost u příslušného zboží. Takže pokud budeme mít, nebo pokud máme celní unii, měli bychom mít všude stejné standardy, abychom zajistili, že budeme mít stejnou pozornost všude. A druhá otázka se týká toho, zda je ten návrh komise, jednotný návrh komise vůbec vhodný. To zdůvodnění samozřejmě je velmi přesvědčivé, nicméně máme tady dvojí kontaktní místo, daňové orgány a celní orgány. Celní orgány jsou trošku flexibilnější. ve většině členských států, ale s daňovými orgány to tak není. Takže ten program má v podstatě dvojí cíl. Je to rozdělené na dvě části, ten program. A i v tomto návrhu komise je zárodek nějakého rozkolu, rozdělení. Takže chceme dva programy, dva samostatné programy, dvojí školení nebo dokonce dvojí systém informatiky. A já jako zpravodaj mám strach, že ty dvě zprávy k těm dvěma aspektům, zejména k daňovému aspektu, protože je to natolik komplexní a jsou tak velké rozdíly mezi členskými státy, může se stát, že to celé zpomalí celý program. A zajímalo by mě, co byste k tomu řekl. Děkuji. Pane komisaři? Nejprve, pokud jde o moji pesimistickou lhůtu, variantu, důležité je, že ten přepracovaný návrh musí být přijat co nejdřív. To je tedy první lhůta. A od té se začnou počítat další lhůty. A já si myslím, že datum, které bylo navrženo v přepracované verzi, ten 31. prosinec 2020, mimochodem my také navrhujeme, že systém by měl vstoupit v platnost postupně. To neznamená, že se musí všechno odkládat až do roku 2020 bude to vstupovat v platnost postupně. Já myslím, že to je realistické datum a já myslím, že společně bychom byli schopni tu lhutu splnit, dodržet. A také naši obchodníci, což jsou naši partneři v tomto programu, budou schopni této lhutě splnit požadavky na informatiku. To souvisí s implementací kodexu. A pokud je o akta, a proč teď? Rozhodlo o tom kolegium. Já myslím, že my, komise, jsme připraveni vyslechnout si, co řekne soudní dvůr. A na základě doporučení soudního dvora budeme postupovat dál. Takže, jak jsem říkal, pokud je o hmotné právo, akta nic nemění. Zřejmě se neočekávalo, že vyvolá takovou reakci na tento vývoj. A pak, pokud jde o otázku jednotnějšího uplatňování celních pravidel, Když se podíváte na naše návrhy a také na návrhy, které ještě přijdou podle toho programu, všichni jsou zaměřené na homogennější uplatňování pravidel EU v naší celní zprávě. Nařízení uplatňování práv duševního vlastnictví v celní správě je také zaměřené na mnohem jednotnější uplatňování pravidel pro vymáhání práv duševního vlastnictví. Takže já si myslím, že toto nařízení společně s návrhy, které se chystáme předložit v letošním roce, jako je třeba sdělení o řízení rizika a bezpečnosti v dodavatelském řetězci. Toto všechno by mělo znamenat, že systémy posuzování a řízení rizik ve společenství by měly být mnohem jednotnější. Toto všechno povede k mnohem homogenějšímu uplatňování eh, celní legislativy. A mým záměrem je také dospět k tomu, že celní zpráva bude jakási značka bez ohledu na to, kde v Evropské unii se nacházíte, pravidla uplatňování těchto pravidel bude jednotné v Evropské unii. A pokud jde o dva programy nebo jeden program, já myslím, že už jsem předložil své argumenty. Samozřejmě ta diskuze teprve začíná v tomto výboru. A my to můžeme přijít probrat podrobně, ty výhody tohoto přístupu. Musím říct, že také musíme zvážit vývoj v členských státech. A v některých členských státech vidíme, že daňová celní zpráva se spojuje. A pro ně by vůbec nebyl problém s tím, že bychom měli jeden program. A je možné, že v dalších členských státech bude podobný vývoj následovat. Takže my jsme připraveni, eh, pane zpravodaji, diskutovat o této věci, o tomto programu a předložit veškeré argumenty, které máme. Dobře, děkuji vám. Bylo zajímavé, že ta zpráva Pricewaterhouse v kontextu modernizovaného koncelního kodexu také uváděla, že současné strany by chtěly harmonizovat DPH a spotřební daň. Já se obávám, že už vůbec nemáme čas a paní Kalpači by se k tomu ještě chtěla vrátit. Možná, kdybyste tady mohla zůstat o chviličku dále, možná, že bychom se mohli společně sejít. Takže, protože už jsme přetáhli o pět minut, já jako vždy chci poděkovat tlumočníkům a chci vám také mnohokrát poděkovat za to, že jste se k nám připojili. Já myslím, že to byla velice komplexní, užitečná a aktuální debata. Je vidět, že je tady velký zájem o to, co děláte, nejen v těch oblastech, které máme na starosti my, ale i v širším kontextu z hlediska daní a my se těšíme, že budeme dál spolupracovat. A jsem rád, že jste se také zmínil o doporučení ze zprávy Price Waterhouse o pravidelných zprávách pro nás u modernizovaného celního kodexu. To rozhodně vítáme. Takže mnohokrát děkuji, že jste přišel a těšíme se na další spolupráci v nadcházejících měsících. Děkuji vám. A naše zasedání je nyní přerušeno do tří hodin. Ve tři hodiny se k nám připojí komisař Almon. Já doufám, že přijdete včas, protože to bude také výjimečná příležitost, když si budeme moci poslechnout něco o politice hospodářské soutěže.